Vážení kolegové, můžeme zahájit dnešní jednání. Všechny vás vítám. Posaďte se, prosím. Já budu pokračovat v italštině, říká paní předsedkyně. Nejprve musíme přijmout pořád jednání, pokud souhlasíte odsouhlasíme pořad jednání. Pokud tedy nemáte námitky, přejdeme k bodu 2. Dnešní den je velice naplněný a také velice zajímavý a doufám, že zde zůstanete i na odpoledne, kdy budeme probírat eh, vzdělávací systémy a problematiku předčasného ukončení školní docházky. A potom eh, samozřejmě mezi nás přijde i paní komisařka Tyson. Nyní máme tedy schválit zápis se schůzí konaných ve dnech 19. a 20. ledna a 27. ledna. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme tento zápis považovat za schválený. A dále několik sdělení předsedkyně. Tlumočení máme dnes v francouzštině, němčině, angličtině, italštině, dánštině, nizozemštině, řečtině, španělštině, češtině, maďarštině, litevštině, polštině, slovinštině, bulharštině a rumunštině. Také je naše jednání webstreamováno. A 5. března od 9. od 9 do 12 zde bude iniciativa komise týkající se žen a genderové rovnosti. Jde o interparlamentární setkání s účastí členů národních parlamentů a název je Empowering Women and Girls Through Education. Já se účastním horizontální skupiny v parlamentu, která se zabývá problematikou žen a toho 5. března se budeme zabývat třemi tématy. Jednak odstranění nerovnosti při vzdělávání, dále přístup ke kontinuálnímu vzdělávání a dále posílení pozice žen a dívek prostřednictvím vzděláváním. To znamená, že soustředit se budeme především na problematiku žen a vzdělávání a já budu mít tu čest, že budu spolu s paní Garcia Pérez předsedat tomuto setkání a budu velice ráda, pokud se ho všichni zúčastníte. Nyní půjdeme dál. Ještě bych vás chtěla informovat, že 28. ledna se uskutečnila. Jsme projednávali návrh nařízení o Evropském fondu pro strategické investice. To je velice důležité téma. A původně to bylo tedy dáno příslušnému výboru jako što výboru, tedy výboru Ekon a vyjádřit se k němu má i výbor pro kulturu. Jde tedy o Evropský fond pro strategické investice. A potom na konferenci předsedů jsme řešili ještě další věc, Jde také o to, že tedy tam bude vypracováno stanovisko, jehož navrhovatelem bude pan Zdrojevsky. Na konferenci předsedů jsme na žádost EPP, které mělo největší počet bodů, jmenovali právě pana Zdrojevského jakožto navrhovatele a jsem si jistá, že odvede výbornou práci. Ještě se k tomuto bodu vrátíme. Dále setkání koordinátorů. Koordinátoři se sejdou dnes po ukončení zasedání výboru a z časových důvodů, protože máme dnes čtvrtek, budou doporučení rozeslána písemně a nebudou tedy na začátku slyšení oznámena. Pokud se nevyjádříte do zítřejšího poledne budou ty návrhy jaksi automaticky tichým postupem schváleny. Nyní přejdeme k bodu 4. Jde o zprávu z vlastní iniciativy kolegy Michela Raymona s názvem Na cestě k obrovnení schody o vymáhání práv duševního vlastnictví akční plán Evropské unie. Viděli jste, že pořád jednání je velice naplněný s řadou zajímavých diskusí. A myslím si, že bychom všichni měli dbát na to, abychom nehovořili příliš dlouho. Takže prosím, abyste vždy hovořili pouze několik minut a abyste také v rámci vašich jednotlivých skupin k vašim vystoupením přistupovali co nejracionálněji. Nyní bychom tedy měli hlasovat o tomto stanovisku, které bylo vypracováno s celou řadou pozměňovacích návrhů Příslušným výborem je zde výbor pro právní záležitosti. Těch pozměňovacích návrhů bylo celkem 49. Vy se chcete, kolego, vyjádřit k čemu? K pořadu jednání? Pan kolega Gledzos? Chcete se vyjádřit k naší činnosti nebo k čemu? Můžu pokračovat? Bohužel bez mikrofonu. Velice stručně, pokud smím, paní předsedkyně. Uplynul měsíc od okamžiku, kdy řečtí občané hlasovali o tom, že znovu ustaví svou vlastní národní nezávislost a odstraní ten nůž na krku, který mu kladou na krk jeho věřitelé. My jsme zde ve výboru pro kulturu a v Řecku Řecko je kolébkou evropské kultury a demokracie. ke které se dnes všichni hlásíme. Já bych chtěl upozornit na to, že všichni neusilují o tyto cíle a snaží se podkopat činnost občanů nakonec eh, neuspějí. A pokud chceme skutečně udržet kulturu, tak v první řadě je třeba respektovat vůli občanů. Děkuji mnohokrát. Ano, my víme, jak velké autoritě se těšíte, jak v Řecku, tak v Evropském, v Evropském parlamentu a určitě samozřejmě Přikládáme tomu, co říkáte, velkou váhu a respektujeme to. Nyní se obracím na pana Raymona. Chcete říct něco k, ke své zprávě dříve, než o ní budeme hlasovat, pane Raymone? Ne. Dobře, takže můžeme začít. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, jenom si vyndám hlasovací kartičku.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 Scusate. Tante cose da fare. Omlouvám se, já mám spoustu práce, takže jsem zapomněla svou kartičku. Začínáme tedy hlasovat. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1. Ještě bych chtěla upozornit na to, že u odstavce 1 pozměňovací návrh 3, který byl pozměněn ústním pozměňovacím návrhem číslo 1, tak zde se Uh, Tedy zpravodaj zmínil své stanovisko a vyjádřil, vyjádřuje se nyní kladně. Nyní tedy můžeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1 odstavec 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nový odstavec 1, pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3, který byl změněn ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Nyní přejdeme k bodu pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro? Proti? omlouvám se, říká paní předsedkyně. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 6. Číslo 6 odstavec 1. Tam máme oddělené hlasování, které požaduje EFDD. Takže hlasujeme o první části. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále pozměňovací návrh číslo 7, opět máme zde ústní pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh číslo 8, odstavec 1c, nový, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Opět Eh, nový odstavec 1D pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 1E, nový bod číslo 10. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 1F nový, bod číslo 11. Kdo je pro? Ověříme. Dobře, takže zahajuji hlasování k návrhu 11. jedenáctce. Deset, aha. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Budeme tedy elektronicky ověřovat desítku. Desítku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. A EPP zde má o jednu osobu více a stejně tak i SND. Takže prosím, aby obě frakce se jedné kartičky vzdali. Nyní tedy bychom měli mít počet členů správný. Končím hlasování. Osmnáct pro, sedm proti, dva se zdrželi, schváleno. Nyní přejdeme k bodu 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já bych to ověřila. Ověříme to. Takže, pozměňovací návrh 11. Můžete hlasovat. Možná jsem se spletla, ale viděla jsem, že se různě hlásíte, takže končím hlasování. Ještě jednou. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 11. Končím hlasování. Ano, 28 pro, nikdo proti, takže je schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Máme zde opět ústní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo schváleno. Kdo se zdržel? Schváleno, ano. Pozměňovací návrh číslo 21. Byl stažen, omlouvám se. Takže 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Ne, 26. 26. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A jdeme dál k návrhu číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní jdeme k návrhu 35, kde máme ústní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je schváleno. Ano, schváleno. Dále pozměňovací návrh 36, ústní pozměňovací návrh 5. Je zde. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 37 Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? A omlouvám se, říká paní předsedkyně, máme zde oddělené hlasování, takže kdo hlasuje pro první část, kdo je proti první části, kdo se zdržel, schváleno. A nyní druhá část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 38 změněný půstním návrhem 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 39, ústní pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A jdeme k pozměňovacímu návrhu 43. Gramatika KIS. Kdo je? Opět oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 46. Mici, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 47. Adinolfi. Kdo je pro, proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověříme. Dobře, dobře. Ověříme, protože jste nezvedali pořádně ruce. Zahajuje hlasování elektronické. Prosím, abyste pořádně zvedali ruce, protože jinak je velice obtížné to spočítat. Končím hlasování. 20 proti 10 a jedna osoba se zdržela, takže schváleno. Pozměňovací návrh 49 odstavec 5a nový. Pan Marc Žulou. Já se omlouvám, v mém textu chybí stránka, říká paní předsedkyně. Špatně to vytiskli. Ano, bod 48, paní Adinolfi, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo hlasování? Zamítnuto. 49. Pan Žulo, nyní tedy, návrh pana Žulo. Nyní hlasujeme o bodu 49 žulo. Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o celém pozměněném návrhu. Můžete prosím hlasovat. Končím hlasování. Musíme ještě jednou hlasovat, protože hlasovalo málo lidí. Nefunguje to? Ano, hlasujeme tedy ještě jednou. Prosím. Hlasujte. Končím hlasování. Hlasování je ukončeno. 20 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. To je tedy konečný výsledek. Blahopřejeme panu kolegovi Raymonovi, děkujeme za jeho práci a můžeme jít k dalšímu bodu. Bene, ora abbiamo l'informativa. Dobře, takže nyní prezentace kolegy Strojevského. Prezentace stanoviska na téma Evropský fond pro strategické investice EFSI. Kolega Raymond požádal o slovo, tak prosím ještě máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně Pavidla. Eh, poděkujeme stínovým zpravodajům a v tomto případě je to poněkud obtížné, protože po prvé prezentaci prvního eh, návrhu žádné připomínky nebyly, takže jsme potom nenavázali kontakty, ale já jim přesto děkuji za vypracování této zprávy, ale chtěl bych eh, z této zprávy stáhnout své jméno, podle mého je to vysloveně špatná zpráva. È un suo diritto, mi spiace. Vaše právo, to lituji, ale protože máte za sebou určitou práci na tom a i kolegové tomu také věnovali velkou péči, ale je to vaše právo, tak já doufám, že se to do budoucna takto opakovat nebude. Děkuji a teď bych řekla, že, jak jsem říkala, přejdeme ke zprávě, respektive tedy stanovisku kolegy Zdrojevského o fondu EFSI, chci jen připomenout, že na schůzi konference předsedů, jak jsem říkala již předtím 10. února, bylo rozhodnuto, že eh, náš eh, výbor se zapojí podle pravidla 53, což je taková praxe, jak víte, to znamená většinou je to tedy eh, agenda v naší eh, kompetenci, ale EMPL, ENVI, INCO, REGI, to jsou další výbory, které eh, také jsou příslušné pro tento fond. A hlavní tedy jsou výbory tedy hm, Econ samozřejmě a ITRE a TRAN, podle článku 54. Takže to je, eh, to je zapojení tedy výboru jako itretran samozřejmě, ale ty jsou zapojeny na jiné úrovni, protože to jsou výbory, které také samozřejmě jsou kompetentní pro eh, eh, rozpočet, ze kterého se financují instrumenty Horizon a Connecting Europe. Samozřejmě my, protože všechno šlo hodně rychle, tak máme pouze anglickou verzi, ale pozměňovací návrhy můžete předkládat ve všech jazycích a další jazykové verze budou eh, brzy k dispozici. Hlasování ve výboru Econ Budget je 20. dubna. My budeme hlasovat 24. března a termín pro pozměňovací návrhy je 11. Je, 11. je ve středu 11. Mm, března poledne. Takže kolega Strojevský nyní. Začnu od poděkování. Poděkování dla členů. Kolegové, e, takže na začátku chci poděkovat členům výboru a také chci poděkovat i Doris Pak, bývalé předsedkyni. Děkuji za podporu i e, za e, mm, součenost. Ida film dost dostal jeden z Oscarů za mm, e, film e, e, a takže my jsme tedy správně odměnili tento film cenou Lux a já se tady zabývám fondem, který nazývám Junckerův fond. Jsou tam problémy jako zdroje tohoto financování a potom postup, procedura, to znamená rozhodovací postupy jak se bude v tom fondu rozhodovat, komu a kam se přidělí prostředky. Náš výbor ale se zabývá pouze cíly tohoto fondu. A zde dovolte tyto připomínky. Za prvé, všichni dobře víme, že Evropská komise eh, přišla s touto iniciativou a hlavním cílem iniciativy je tedy podporovat konkurenceschopnost, tvořit pracovní místa, Eh, a k tomu tedy přijala dlouhodobou strategii. A tato strategie obsahuje celé zárodky nejrůznějších představ a myšlenek, jak Evropa překoná finanční a ekonomickou krizi. Komise zde tedy navrhla takový rámec tohoto plánu, včetně nařízení eh, o eh, tomto Evropském fondu pro strategické investice. Komise nám říká, že bude mobilizovat veřejné prostředky, e, proto abychom vytvořili příznivé prostředí pro investice. 16 e, miliard bude k dispozici Evropské investiční bance a komise odhaduje, že to mm, navíc tedy pákovým efektem zajistí více než 300 miliard euro. Evropský fond pro strategické investice má za cíl vytvářet nová pracovní místa a zvýšit dlouhodobou konkurenceschopnost a stimulovat ekonomický růst. Komise přijala rozhodnutí investovat i do vzdělávání což je součást tohoto programu. Nicméně komise eh, nevyužila této příležitosti a eh, ne zahrnula eh, do tohoto mm, fondu kulturu a celý tento, celé toto odvětví, protože to je přece také odvětví, které láká investice a je potenciálem pro růst i tedy sektor kultury by měl být integrován do těchto oblastí, které jsou e, velkým potenciálem růstu, ale když nic jiného, tak bychom neměli kulturu vylučovat z tohoto fondu. Financování projektů je samozřejmě důležité, ale to nestačí pro e, e, to, abychom měli úspěšný Evropský fond strategických investic. Musíme zajistit zároveň, že členové tedy mm, e, výboru, který bude vybírat ty projekty, budou mít e, know-how ve všech možných oblastech. A mm, nemůžeme třeba e, dávat přednost pouze některým cílům na úkor jiných cílů, jako je školství, vzdělanost, kultura. Část tohoto fondu se bude financovat tím, že se Eh, více než 3 miliardy eh, eh, mm, přesunou z jiných agent, především ze CEF, a, mm, což tedy v letech 2017 až 2018. A původně tedy ty částky měly jít na evropskou digitální infrastrukturu, včetně Europeány. E, což je tedy evropský projekt na vytváření eh, elektronické, mm, elektronických muzejních sbírek. A Europeana nemůže být tedy ohrožena těmito škrty či přesuny v rozpočtu. Výbor kult a parlament obecně řečeno se omezil pouze na e, pozměňovací návrhy v oblasti svých kompetencí, takže jsme nemohli předložit e, to, co bychom si byli přáli, co podle nás je důležitější. Takže doufám, že mě v tomto podpoříte a rád si vyslechnu vaše názory. Děkuji. E, a kdo si přeje slovo, jenom připomínám, že v 9.45 přijde paní komisařka Tysonová. Já doufám, že Eh, budeme schopni dokončit tuto diskuzi do té doby, jinak budeme muset ji přerušit a navázat poté. Takže prosím, ano, já vám velice děkuji. Pokusím se být stručná, vzhledem k tomu, že máme málo času. Za prvé velice děkuji panu zpravodaji za opravdu eh, dobře vypracovaný text, který předložil a myslím, že se na něm rychle dohodneme. Mám několik zásadních připomínek. Sdílím názor pana Zdrojovského a to, že se musíme postarat o to, aby i oblast tvůrčích odvětví a kultury eh, byla dostatečně zohleděna v tomto plánu pro investice. Myslím, že tady jsou velké potenciály pro růst a pro zaměstnanost a my víme, jaký význam má tato oblast pro Evropu, proto je důležité to začlenit. Kultura, vzdělávání a výchova představují důležitou součást tohoto investičního plánu. Musím ale říci, že komise předložila eh, návrhy, které jsou podle mého poněkud vágní na tom či onom místě by měly být poněkud konkretizovány. Zásadní problém máme s investičním plánem v tom ohledu, že nejde o to, abychom eh, do eh, investování v Evropě vynaložili nové peníze, ale velká část, 8 miliard, eh, má pocházet z stávajících prostředků z evropského rozpočtu rozpočtu a na druhé straně nástroj pro propojení Evropy i náš eh, velký program eh, rozvoje a investic Horizon 2020 tím budou dotčeny. Musíme dávat pozor eh, na to, aby z toho nebylo tak takové klamné balení, protože v tvrdém boji s eh, radou, jak pro nástroj o propojení Evropy, tak o Horizont 2020 jsme bojovali, aby se ty prostředky eh, vynaložily zejména na eh, výzkum a vývoj a ty se nemohou teď věnovat do vytváření betonových staveb. Tyto programy patří k těm nejdůležitějším, které v EU máme a parlament by měl učinit vše proto, a zejména náš výbor, aby tento program e, tím byl co nejméně dotčen, protože proč jsme vyjednávali téměř dva roky s radou, aby e, potom se vytvořil takový hezký investiční program, kdy ty peníze, které chceme vynaložit na e, výzkum a vývoj, se mají převést do investičního programu. To nejsou žádné nové prostředky, je to staré víno jenom ve starých nádobách a je třeba dbát na to, abychom tu pověst, kterou máme v oblasti vědy a výzkumu, nestratili. Musíme se postarat o to, aby přesto eh, se investovalo do těchto oblastí a jak již jsem řekla, oblast výchovy a vzdělávání eh, se musí konkretizovat a zdůraznit. Eh, nestačí se o tom jenom tak globálně zmínit, že je třeba v této oblasti investovat. V investičním plánu musí stát dělat něco naprosto konkrétního, aby i v této oblasti eh, bylo možné dosáhnout příslušného účinku. Děkuji. Děkuji, Děkuji mm, Petro a kolega Blač, Drupel a Šojdrová, tím končíme. Takže prosím, kolega Vécos. Αγαπητοί πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θεωρώ ότι είναι κάπως... Kolegové, já myslím, Samozřejmě určité částky je třeba vyčlenit, abychom řešili ty obrovské problémy, ale dovolte, abych to řekl úplně jasně. Jaké částky půjdou na archeologii, jaké částky půjdou na muzea nebo na e, vzdělávání pracovníků Eh, v kultuře, hm, kolik průvodců a hm, kolik tedy hm, vyčleníme na podporu kapitálu eh, v kultuře nebo na vesnice. Protože každý rok vždycky přece volíme jedno město, které je městem kultury. Moje země, moje město má jenom tisíc obyvatel, ale máme i muzeum a e, knihovnu, takže na vás apeluji musíme my tedy být aktivní a chci, abyste vy třeba přijeli ke mně do mého městečka, abyste viděli v praxi, jak funguje kultura. A ještě jednou zdůraznuju to, co jsem řekl na začátku. Řekové, řecký lid, eh, hlasoval pro změnu. Změnu od chudoby, škrtu, migrace a nezaměstnanosti. A nesmíme jim překážet v tomto, nesmíme to hlasování pod, podkopávat, protože kultura především znamená respektovat vůli lidu. A kdokoliv, kdo se domnívá nebo si myslí, že může stát v cestě národu, který eh, eh, aspiruje na svoji vlastní nezávislost, a, takže, a který se chce osvobodit od HIH eh, věřitelů, tak eh, ten eh, to potom, tomu se to vrátí všem těmto, kteří tomu chtějí bránit. Já apeluji na kolegy, aby respektovali řeckou kulturu a řeckou historii. To je apel. Já na vás apeluji. Nec, nestojte, v cestě řeckému lidu. Děkuji, kolego. A nyní má slovo kolegyně Rybacka. Po pierwsze gratuluję serdecznie panu ministrovi. Děkuji za prvé. Já chci mm, poděkovat panu Strojevskému a za druhé nebudu eh, opakovat to, co tady zasnělo, ale zde dovolte abych zdůraznila jednu věc, 6 miliard eur. To je eh, eh, částka, která je eh, v zásadě navíc. Těch 6 miliard je ze dvou rozpočtových položek. Horizont 2020 a potom z CEF, z nástroje CEF. Když nyní se podíváte na Eh, ty eh, eh, rozpočtové podpoložky, ze kterých chce komise vzít peníze 2,7 miliard z horizontu 2020, téměř 2 miliardy, ale budou odebrány z Evropského institutu mm, pro výzkum a technologii, což zahrnuje vzdělávání, inovace, technologii, tři oblasti. A takže to je přece, eh, to nás přece zajímá tady, to znamená propojení školství, vzdělanosti se eh, výzkumem, s výzkumným ústavy. Toto nemůžeme akceptovat, takovéto škrty eh, a to nemůžeme akceptovat. Komise to jenom na nás zkouší, to nemůžeme akceptovat. Děkuji. Doufám, že i rozpočtový výbor to přehodnotí. A nyní kolegyně Triple, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji. Ráda bych zdůraznila, že bychom eh, byli rádi, kdyby tento Evropský fond pro strategické investice eh, vyčlenil více prostředků eh, na financování vzdělávání odborné přípravy. A to je opravdu zásadní, abychom od samého začátku, od raného dětství provázely vzdělávání lidí po celý život a zejména se to týká tvůrčích odvětví a také jsme o tom posledně diskutovali, do jaké míry tvůrčí odvětví přispívají k vytváření eh, příležitostí a růstu v Evropské unii. Proto je třeba to začlenit do investičního plánu a za druhé musíme doma v členských státech eh, vytvářet eh, náklad, nátlak na vlády, aby přispěli do tohoto fondu poněkud váhají, ale je třeba se postarat o to, aby pochopili, eh, že je nutné eh, tady mít společné evropské investice. Celá myšlenka fondu vychází z toho, abychom přilákali soukromý kapitál. Na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států je třeba předkládat opravdu přesvědčivé projekty, eh, co chtějí uskutečnit spolu se soukromými společnostmi. Jenom tak to bude fungovat. A poslední připomínka připomínka, která již jste zazněla. Myslím, že v parlamentu musíme zajistit, abychom eh, neodebrali prostředky z programu Horizont 2020. Musíme nalézt nějaké možnosti k naplnění rozpočtu. Eh, nemůže to ohrozit eh, cíle vědecké infrastruktury. Děkuji. Ano, já, paní kolegyně Šojdrová, prosím paní předsedkyně. Já v každém případě podpořím eh, pozměňovací návrhy kolegy zdrojewského. Zdrojevského. Jenom upozorňuji na to, že ten investiční balíček, který, eh, investiční fond, který se připravuje, by skutečně asi neměl mít název strategický, protože kdyby měl mít název strategický, tak se musí uvažovat o strategii do vzdělávání a kultury ale investice jako takové pokud eh, ten fond je založen na návratnosti, na rychlé návratnosti pro investora, tak já chápu, že e, investice do vzdělávání a kultury jsou mnohem dlouhodobější a ta okamžitá návratnost, která je požadována, o těchto, od těchto investic tam bohužel takto se velmi obtížně bude e, připravovat. A e, prostě takovéto projekty jsou daleko složitější v oblasti kultury a vzdělávání. Proto stoprocentně tam musí být výzkum a vývoj, tam ta návratnost je rychlejší, tam pro soukromé podnikatele je to lukrativnější, to si dovedu představit, ale v oblasti vzdělávání a kultury je to mnohem složitější, to si myslím všichni uvědomujeme. Co mě prostě na tom vadí je to, že strategické cíle Evropské unie jsou postaveny na podpoře vzdělávání a kultury, ale strategický fond kulturu a vzdělávání už nezahrnoval původně. Čili my bychom to tam samozřejmě měli dostat, ale tento fond podle mého názoru by měl spíše vytvořit finanční prostředky na to, aby pak mohly být používány ve veřejném prostoru jako dlouhodobé investice. Eh, v každém případě podpořím tedy návrh kolegy. Děkuji. Grazie kolega, kolega Gramatikakis, poi Zver e chiuderei. Nyní tedy kolega Gramatikakis, potom kolega Zver, potom eh, případně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 mezi teorií a praxí existuje někdy velká propast a tato propast se stále zvětšuje. My jako výbor pro kulturu musíme jasně zareagovat. A e, někteří kolegové to již řekli. E, já bych chtěl pouze říct, že toto úsilí naprosto podporuji. Raccolgo l'appello, e, Zver, sempre un... Kolega Zver, prosím. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, e, zaměstnanost a zejména zaměstnanost mladých lidí je velice aktuální otázkou. Nedávné statistiky ukazují, že se situace v této oblasti nezlepšuje. Již před pěti lety jsme zaznamenali stejné procento nezaměstnanosti mezi mladými a e, doposud nedošlo ke žádnému zlepšení. Junckerův strategický plán by mohl být dobrou příležitostí, jak eh, dosáhnout zlepšení v této oblasti. Otázkou je, eh, zda bude možné využít prostředky z tohoto fondu také pro zlepšení nezaměstnanosti mládeže, eh, protože se tu překrývají některé oblasti. Máme Evropský sociální fond i další fondy které bychom mohli eh, spojit, propojit s Junkrovým eh, plánem, abychom zlepšili kvalitu vzdělávání a snížili nezaměstnanost. Děkuji, kolego. Co komise? Chcete něco dodat? My samozřejmě počítáme s aktivní spoluprácí komise, tak abychom skutečně věnovali vzdělávání větší pozornost. A máme zde už paní komisařku takže poprosím případně velice rychle. Eh. Ano, děkuji. My se domnívám, že návrh tohoto nařízení je opravdu eh, velice dobrým návrhem pro tvůrčí eh, odvětví, kulturu, vzdělávání, odbornou přípravu a podporuje inovace a ekonomický růst a objevuje se mezi hlavními cíly tohoto fondu. Je také třeba zohlednit, že kultura a tvůrčí odvětví lze financovat z prostředků z Evropského investičního fondu na eh, podporu malých a středních podniků eh, úplně se na to nezapomíná a také je možné eh, využít podporu eh, eh, například eh, kulturního dědictví, sportovní projekty z prostředků na podporu městské infrastruktury. A tento fond má mít pákový efekt pro využití soukromých prostředků, takže to chceme propojit se soukromými zdroji a předkládat dobré projekty v oblasti vzdělávání a kultury. Ano, tato výzva před námi skutečně leží, musíme se jí, musíme na ně nějakým způsobem reagovat, takže děkuji za diskusi a slovo předávám paní komisařce Marian Tyson. Ještě kolega Zdrojevsky. Głosy wsparcia Dovolte, abych nejprve poděkoval za vaše vyjádření podpory. Uděláme, co bude v našich silách, abychom zapracovali všechny vaše pozměňovací návrhy do článku 5, abychom eh, jasně vyjádřili své záměry a cíle eh, ohledně revitalizace sektoru kultury, eh, tvůrčích odvětví, aby tyto aby nedoplatili eh, na ty investiční programy. A jinak eh, bych chtěl říct si, pokud máme být opravdu eh, efektivní, nemůžeme přehánět. Pokud budeme mít nadměrné požadavky, tak bude naše stanovisko zamítnuto a my bychom chtěli dosáhnout toho, aby oblast kultury měla jenom profit z tohoto fondu. Děkuji mnohokrát, pane Zdrojevský. Ano, my jsme již o těchto tématech hovořili na konferenci předsedů a s předsedy výboru Ekon a Bač se tímto budeme ještě zabývat, ale i díky vašemu stanovisku bude náš výbor mít té diskusi silnější hlas. A samozřejmě se to bude projednávat také na plenárním zasedání. My samozřejmě u rozhodovacího stolu budeme nyní aktivnější, aktivnější budou i stínoví zpravodajové. Mě ani tak nezajímá ta viditelnost, ale to, abychom skutečně bojovali za to, aby otázky vzdělání a kultury byly Eh, více eh, cílem eh, evropských politik. Je tam sice vzdělání, ale například tam není tak úplně kulturní politika. Nyní bych chtěla poděkovat paní komisařce za trpělivost, za to, že chvilku počkala, než dokončíme diskusi. My jsme se zde naposledy viděli v říjnu, když měl náš výbor a výbor pro zaměstnanost první společné slyšení s paní komisařkou, která má velice důležité portfolio, pro nás je velice strategické a my dnes odpoledne budeme mít slyšení, které bude právě se eh, zmiňovat eh, o otázkách reformy vzdělávacích systémů, o boji proti předčasnému ukončení školní docházky, dětské chudobě a nezaměstnanosti mladých. Takže já vám nyní dám slovo, paní komisařko, a poté budeme moci vést diskusi. a pak bude, budou naši členové moci klást otázky a vy pak budete moci zareagovat. Já tedy opět poprosím kolegy, aby se drželi vymezeného času. A ještě na úvod bych ráda řekla, že my, tedy náš výbor se zabývá otázkou vzdělávání jaksi celkově. Byť vzdělávání dospělých a kvalifikace, tím se v komisi zabývá generální ředitelství pro zaměstnanost. A my jsme se snažili zvláště se soustředit na celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých. A velice se zajímáme právě o spolupráci s generálním ředitelstvím pro, vzdělá, pro školství a kulturu DG EAC. Také věnujeme velkou pozornost novým politikám, novým strategiím, které již částečně byly provedeny, aby poskytly určité záruky mladým lidem. Spolu s kolegyní Libackou připravujeme velice důležitou zprávu o boloňském procesu. Pak zde ještě bude další zpráva, která se týká vzdělávání a podnikání. A velice dobře si uvědomujeme, že je třeba kromě těchto otázek věnovat pozornost i těm výzvám v oblasti vzdělávání, které jsou naprosto nezbytné pro růst a především pro inteligentní růst. Takže my se budeme snažit jít tímto směrem a čekáme zde i podporu komise. Takže bez dalšího otálení, paní komisařko, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za velice pěkný úvod. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, jsem velice ráda, že zde mohu být ve, svém, eh, ve své staré instituci. Vidím zde nyní spoustu nových tváří a doufám, že všichni budete ve svém parlamentním životě tak spokojeni, jako jsem já zde vždy byla spokojena. Já jsem v tomto výboru vlastně poprvé po těch úvodních slyšeních Na úvod eh, bych tady stručně promluvila v angličtině a poté se můžete dotazovat eh, a já bych pak eh, i díky našim tlumočníkům zareagovala ve svém mateřském jazyce. Já bych tedy na úvod řekla, že čísla zachycující pracovní trh jsou v poslední době důvodem k mírnému optimismu. Do konce roku 2014 bylo o půl milionu méně nezaměstnaných než v uplynulém roce a ta čísla by se měla zlepšovat i v roce 2015 a dále. A doufám, že to číslo poklesne pod 10 Bohužel ale nemůžeme být zase příliš optimističtí a nemůžeme usnout na Vavřínech, protože pořád zde máme 24 milionů lidí, kteří nemají práci. A víme, že z nich 5 milionů jsou lidé mladí mezi 15 a 24 lety. A víme, že v této skupině mladých lidí 33 je nezaměstnaných minimálně jeden rok. To znamená, už mladí lidé se setkávají s dlouhodobou nezaměstnaností. Proto se musíme v první řadě zabývat vytvářením pracovních míst, zvláště pro těch 5 milionů mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Musíme vytvářet taková pracovní místa, což ovšem neuděláme mávnutím kouzelným proutkem, ale tím, že se budeme systematicky zaměřovat na příčiny stagnace ekonomiky a pracovního trhu a tím, že se budeme snažit o inteligentní investice. A zde bych stručně pohovořila o tom investičním balíčku, investičním plánu, který byl navržen na konci loňského roku, plán Juncker nebo Juncker Katainen, jako v komisi nazýváme. A tam nejde pouze o investiční plán. Jak bych to řekla, to je spíš takový nový pilíř v tom trojuhelníku, o který se bude Junkrova komise opírat. Snažíme se zde postupovat rozpočtově zodpovědně, provádět přísnější reformy, všichni víme, že je potřebujeme. Toto se rovněž samozřejmě objevovalo v cílech a pracovním plánu předchozí komise, ale my k tomu chceme něco doplnit, protože si uvědomujeme, že pouze pokud budeme fiskálně zodpovědní a budeme se snažit zachovat finanční stabilitu a provádět strukturální reformy, něčeho dosáhneme a těch reform je před námi ještě skutečně mnoho před námi i před členskými státy. Chápeme, ale víme velice dobře, že potřebujeme investice a že veřejné peníze vše neuinvestují. Je zde i řada dosud nevyužitých prostředků a my chceme z evropských prostředků dát určité záruky i penězům ze soukromých zdrojů, které by taky také měly přispět na tvorbu nových a kvalitních pracovních míst. To je tedy velice důležitá součást pracovního plánu nové komise. Skutečně to potřebujeme, protože to může na pomoci k tomu, aby lidé nacházeli nové příležitosti a my, až se tyto nové příležitosti objeví, Musíme lidem umožnit, aby se jich chopili a i z tohoto důvodu musíme investovat do znalostí a dovedností, zvláště u mladých lidí a u lidí dlouhodobě nezaměstnaných, ale samozřejmě také u všech ostatních, protože, jak jste sama říkala, paní předsedkyně, celoživotní vzdělávání je nyní skutečnou nezbytností. Máme celou eh, řadu investičních fondů. Například eh, v rámci nového finančního rámce máme 86 miliard eh, eur, která budou v těch následujících sedmi letech eh, investovány vlastně do lidí. Máme zde také iniciativu, kterou jsme zahájili 4. února, tedy v tomto roce. Ta iniciativa má asi jeden bilion, jednu miliardu euro a snažíme se tím zaměřit asi na 600 tisíc mladých lidí, tak, aby se jim podařilo eh, získat nové zkušenosti a snažíme se podporovat členské státy v tom, aby těmto mladým eh, lidem poskytovali například poradenství, jak eh, nalézt novou práci a financovat určité startovní projekty, protože si uvědomujeme, že členské státy často na toto nemají peníze. Takže to jsou prostředky ze strukturálních fondů a z investičních fondů, kde vlastně z evropských zdrojů jde jaksi 30 na předběžné financování. a doufám, že tuto naši iniciativu podpoříte. A potom samozřejmě by měly pokračovat ty strukturální reformy, které by zajistily přátelské prostředí především pro malé a střední podniky, kde vzniká nejvíce pra- nových pracovních míst. Tam se snažíme například o zjednodušení daní, administrativy a také lepší propojení světa vzdělávání a práce. Abychom podporovali lepší dovednosti a lepší zaměstnatelnost lidí, potřebujeme lépe pochopit eh, vyvíjející se potřeby a také ty jevy, které si neodpovídají mezi vzdělávacím systémem a pracovními potřebami. Zde nejde o to, abychom jak si vycházeli vstříc tomu či onomu zaměstnavateli, ale je třeba zachytit ty obecné trendy, tak abychom zajistili, že jakmile lidé odejdou z toho vzdělávacího systému, tak budou lépe schopni si v tom oboru, který si zvolí, lépe najít práci je poměrně obtížné přesně předpokládat, které dovednosti budeme v nadcházejících letech potřebovat, protože společnost, podnikání, technologie, to vše se velice rychle mění a znamená to, že celou řadu budoucích eh, prací, pracovních eh, pozic dnes ani neumíme představit. Důležité ale je si také uvědomit, že na regionální a sektorové úrovni často ty požadované dovednosti neexistují. Často tedy ta nabídka neodpovídá poptávce. A často vidíme, že lidé musí přijímat eh, práci, která jaksi jsou to vlastně lidé, kteří jsou překvalifikovaní a musí přijmout práci, která neodpovídá jejich vysokému vzdělání. V obou těchto případech je zde patrně problém s přístupem k relevantnímu vzdělávání. Jaké jsou tedy, jaká je tedy poptávka po těch eh, nových dovednostech? V mnoha členských státech chybí takzvané eh, chybí takzvané STEM dovednosti, to znamená dovednosti v oblasti eh, věd, technologií, inženýrství a matematiky, ale potřebujeme také, to nám také chybí podnikatelské dovednosti. To znamená dovednosti, které spočívají v tom, že si lidé dokáží založit svůj vlastní podnik a dovedou realizovat své cíle, své ideály. To znamená, jsou schopni plánovat, riskovat. Dále potřebujeme horizontální dovednosti, jako například řešení problémů, teamworking, přizpůsobivost, jazykové znalosti. To také vzdělá eh, zaměstnavatele eh, stále více hledají. A samozřejmě nesmíme podceňovat ani občanské dovednosti a občanský přístup. Také samozřejmě je třeba podporovat eh, zkušenosti. To je velice důležité pro možnost nalezení pracovních míst. A často se lidé setkávají s problémem, že je obtížné praxi získat. Proto potřebujeme mít takové programy, v rámci vzdělávání, které eh, zahrnují praktické, praktický výcvik, praktické stáže, tak, aby stážisté měli možnost osvědčit své schopnosti a aby měli možnost si prakticky vyzkoušet ty dosažené znalosti země, kde je silný systém odborného vzdělávání a učňovského školství, mají lepší výsledky, pokud jde o zaměstnanost mladých lidí, a to i u studentů, kteří se setkávají s různými překážkami, například e, s lidmi, kteří předčasně opouštějí školní docházku a také s lidmi, kteří ani nechodí do školy, ani nejsou zaměstnaní. Otázkou je, zda je odborné a učňovské školství dostatečně pozitivně viděno jak společností, tak rodiči, tak mladými lidmi samotnými. Protože odborné a učňovské školství by mělo být jakousi první volbou, nikoli jakousi volbou z nutnosti. Je třeba, aby otevíralo cestu dobře placeným eh, pracovním místům a kariérám a proto bych ráda učinila prioritou právě podporu tohoto typu školství v členských státech a také zlepšení atraktivnosti odborného a učňovského školství. Také jsem přesvědčena o tom, že je třeba mobilizovat více aktérů, včetně malých a středních podniků, tak abychom podpořili nabídku, kvalitu a objem příležitostí v této oblasti vzdělávání, včetně podpory Evropské aliance pro učňovské školství. Potřebujeme i díky tomuto typu školství zajistit větší zaměstnatelnost mladých lidí. Dále, vážená paní předsedkyně a vážení kolegové, zde je samozřejmě vzdělávání dospělých. Samozřejmě, že získání první práce je klíčové, ale důležité je také se v pracovním procesu udržet a případně dále kariérně postupovat. To vyžaduje přizpůsobitelnost a neustálou rekvalifikaci a aktualizaci znalostí a dovedností. Mnoho dospělých lidí s nízkou kvalifikací je nezaměstnaných nebo pracují v takových eh, zaměstnáních, která jim neumožňují se rekvalifikovat, případně zlepšit eh, svou kvalifikaci a najít si lepší práci. Pokud jde o strategie v oblasti dovedností, ty samozřejmě jsou klíčové pro podporu dobře fungujícího pracovního trhu a mé vlastní portfolio ukazuje, že se je třeba věnovat užšímu propojení znalostí a dovedností a pracovního trhu, ale samozřejmě eh, znalosti a dovednosti jsou produktem našeho vzdělávacího systému a praktického výcviku. Nevznikají někde ve vzduchu prázdnu. A já budu úzce spolupracovat s komisařem Navračisem na tom, abych zajistila, že všechny tyto prvky budou úzce propojeny. Velice se těším také na dnešní diskusi s vámi a také v budoucnosti o tom, jak zajistit, že znalosti a dovednosti naší eh, společnosti mohou eh, přispět eh, k dalšímu růstu a odolnosti naší společnosti je důležité zajistit, aby pracovní trh a hospodářství fungovalo pro nás, pro všechny, abychom všichni měli možnost eh, nalézt si uspokojivou práci. Děkuji paní předsedkyně a těším se na diskusi. Děkuji, já chci poděkovat paní komisařce Tysonové za tuto prezentaci. Vidím, že věnujete velkou pozornost našemu výboru a že skutečně chcete konkrétně s námi spolupracovat. I si ceníme vašich eh, záměrů a mm, eh, v podstatě i eh, tedy těch 30% mm, jako mm, předem tedy pro ten fond pro mladé lidi, to je velice důležité. Děkuji za tento přístup. Vidím, že dobře chápete, i mm, mm, tu nutnost e, e, těch dovedností, tedy e, průřezových multidisciplinárních dovedností, dovedností a celoživotního vzdělávání, tak aby prostě ty systémy vzdělávání byly v souladu s potřebami trhu práce, aby byly schopny i anticipovat nové potřeby, tedy vzdělávali k novým dovednostem a specializacím a především, aby bylo možné zahrnout i ty osoby, které nyní jsou mimo pracovní trh. Takže děkuji a teď mám zde osoby e, zapsané, paní Švedrovou ještě přidáme a již zde máme Morgano, takže takže Rupel, Word, Gramatikakis, Ferajen, Libáčka, Nekov, Sidrova, i Morgano. Okay? Takže to je seznam. A jako první má slovo kolega Kjučok, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové. No, takže my se máme eh, interpelaci na komisi, která se eh, týká přístupu k trhu práce eh, v EU. A já děkuji za vaši odpověď na tuto otázku písemnou otázku, ale nebylo mi to jasné, jak konkrétně, konkrétní kroky komise chce přijmout. Mm, mm, I i protože zde máme vysokou míru nezaměstnanosti, především mladých lidí a v některých eh, sektorech v členských státech eh, máme volná pracovní místa, ale eh, jsou zde překážky, v podstatě především překážky volnému pohybu osob, aby se mohli stěhovat za prací. Já proto se ptám, jaké nástroje a kroky komise přijímá tak, abychom zajistili efektivní aplikaci principu volného pohybu pro všechny občany v EU a abychom odstranili neopodstatněné překážky na trhu práce. A máte nějaké nástroje pro monitoring těchto kroků a jejich realizace? Děkuji za odpověď. Já bych tedy možná nejprve eh, schromáždila několik otázek a poté odpovíte. Dobře. Kolegyně Helga Trupl. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za váš projev. Já s vámi zcela souhlasím, že je skutečně velice třeba Eh, zvýšit eh, dovednosti, kvalifikace prostřednictvím celoživotního vzdělávání, smart investment, eh, rychlé investice a ekologická transformace. To je třeba propojit, protože musíme dát do tohoto vztahu tu otázku nových dovedností, tak aby ty nové dovednosti byly postupně aktualizovány, tak abychom mohli tedy provést ten decoupling tedy růstu a emisí CO2, abychom budovali ty chytré tedy sítě, smart grids. A moje otázka je tedy, jak zlepšit ten stav dovedností, kvalifikací v EU a kde je ta velká potřeba těch smart investments, těch inteligentních investic. Nesmíme zapomínat ani na tedy eh, ekologickou transformaci přitom. Děkuji. Kole. Kolegyně Julie Ward. Já vždycky mám problém s tady s technikou. Omlouvám se za to. Děkuji, paní komisařko. Musím říci, že já nejsem tak optimistická jako vy. Já celý život jsem pracovala s mladými lidmi a e, doma vidím, že jsou zoufalí u nás. E, moji voliči jsou zoufalí a já se ptám tedy, co jim můžeme nabídnout těmto mladým lidem, protože i když ta čísla možná klesají, ale více a více mladých lidí chudne. Třeba pracují, ale jsou chudí, nevydělají dostatečně. To je nový jev, tedy chudí pracující. To musíme řešit. Máme zde generaci mladých lidí, kteří se dostali do této situace. My zde hovoříme o kvalifikacích, o dovednostech, o mladých lidech, ale potřebují naději. Mladí lidé nejsou otroci pro eh, tedy, eh, pro tedy eh, ty podnikatele, kteří jsou bez skrupulí a kterým jde jenom o zisk. Ne, musíme nalézt nějaký způsob, jak eh, eh, eh, zhodnotit to, to co oni umí. tyto mladí lidé jsou tvůrčí, jsou hodnotou pro společnost a musí z nich být budoucí aktivní ekonomičtí občané, a kteří budou přínosem pro společnost a, a kteří e, budou moci uplatňovat, realizovat své nápady je třeba to propojit s otázkou e, s těmi sociálními aspekty a s aspekty zaměstnanosti. Často to se nějak tak vytratí. My tady ve výboru pro kulturu e, mm, to vidíme mm, mm, vždycky pořád, ale ne ostatní výbory. Možná ostatní výbory e, se příliš zaměřují na svoji striktní agendu, ať je to růst, zaměstnanost a tak dále, ale nemají na mysli blahobyt této ztracené generace. Dále stakeholders, tedy eh, ti skutečně, kterých se to týká. To jsou mladí lidé a my tady málo kdy vidíme eh, třeba v parlamentu a Eh, ale mm, je třeba, aby mladí lidé s námi byli v kontaktu, protože jsou to eh, lidé velice inovativní a my nemůžeme o tom pouze mluvit. Musíme skutečně je zapojovat, protože jich se to skutečně týká, jich naše kroky se týkají a musíme jim dát možnost eh, se uplatnit a eh, i případně nám poskytovat rady. Děkuji, to je pravda. Kolega Kramatika, eh, potom ještě další kolega, poté odpovědi. Kyria Proadroště, Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně i paní komisařko. To je dnes opravdu důležitý den. Chtěla bych vám oběma velice eh, poblahopřát, že se tím chcete zabývat. Já bych teď chtěl vystoupit jako profesor i jako europoslanec. A jakožto profesor Chtěl bych zhodnotit projev paní komisařky. Byl to skvělý projev, který obsahoval celou řadu argumentů, vlastní názor, měl dobrou strukturu, ale jakožto poslanec musím říci, že jste nám také poskytla k dispozici jednu tabulku a tady je uvedena nezaměstnanost. U nás v Řecku je to například 58 Itálie 40, potom Španělsko a tak dále a tak dále. Já o tom nepochybuji. Jistě komise vynakládá velké úsilí, jak tomu čelit. Je to určitě velice těžké a namáhavé, ale e, je to skvělá teorie, která se potom neodráží v praxi. A když je tomu tak, a v reálu máme údaje, které se nám poskytla, tak eh, ta teorie asi nebude v pořádku. Eh, budu stručný, vždycky jsem stručný, jak víte. Já mám obavy, že tato situace bude pokračovat a že se ještě zhorší a že potom budeme mít velice smutnou Evropu, kterou by si nikdo nepřál. Znamená to, že musíme změnit teorii. Sice nevím jak, Možná bychom měli přestat s tou politikou úspor, přemýšlet o jiných cestách, ale je to pravdu naléhavé. Říkám to ještě jednou, jakožto eh, profesor, europoslanec a přítel Evropy je nutné změnit eh, teorii. Grazie. Kolega Ferajan. Eh, dovolte, abych nejprve poděkala, poděkovala paní komisařce Tajesenové za projev a také za to, že vyzdvihla spolupráci eh, mezi podniky a dělávacími zařízeními. Eh, sama jste se zmínila o tom, že duální systém vzdělávání je v některých zemích velmi úspěšný, zejména co se týče eh, přechodu do profesního světa po ukončení školy. Eh, na jedné straně je tu poptávka po odborných pracovnících, na druhé straně mladí lidé nemůžou získat práci. Zvažuje komise, že by podpořila některé země, které eh, kromě svých eh, externích struktur nabízejí takovéto duální systémy, nejenom vocational training, ale e, k takovou formu, kdy e, lidé potřebují e, nějaké přechodné opatření, když jdou do profese. Chce Evropská unie podpořit takov, budování takovýchto struktur, tam, kde členské státy mají zájem na vytvoření takovýchto struktur a zabývala se komise eh, souvislostmi, proč v některých zemích tyto systémy dobře fungují a někde ne aby země sami investovaly do vzdělávání, když je to duální systém vzdělávání, ať je to eh, odborná příprava eh, nebo vysoké školství, podnik přece investuje do svého pracovníka. Nejde mu jenom o levnou pracovní sílu, ale jde také o informace, o výukovou činnost. E, a je tu nějak a představa, že by e, komise v těch zemích, kde je vysoká nezaměstnanost mládeže, e, je motivovala, aby se podniky sami angažovaly ve vzdělávání v zájmu hospodářského rozmachu, protože to by mnohé znamenalo pro mladé lidi a potom přístup k trhu práce, otázka mobility, uznávání, eh, ukončení odborného vzdělávání, zejména ve vysokoškolské oblasti eh, se v Evropě všude neuznává dosažené vysoké eh, školství a tam, kde jsou pracovní příležitosti, tam se mladí lidé nedostávají dostanou. A potom také jazykové znalosti. To je stále ještě velká brzda, aby bylo možné hledat pracovní příležitost v jiné evropské zemi. Má eh, komise nějakou představu, že programy eh, podpoří mladé lidi, aby se mohli přestěhovat a hledat práci v jiné zemi? Děkuji, vidíme, že tady máme spoustu témat a bylo by vhodné tedy, aby teď mm, mohla paní komisařka reagovat na kolegy. Prosím. Um, Děkuji, paní předsedkyně. První otázka se týkala mobility v Evropě. A jak eh, chceme k otázce mobility přistupovat, eh, mohu na to odpovědět poněkud Obecně jistě Evropská komise podporuje eh, mobilitu. Eh, volný pohyb občanů tvoří jeden ze základních pilířů. Učiníme tedy vše pro posílení mobility. To je opravdu silná stránka, která nám pomohla. Eh, má to dopady i na mladé lidi. Takže Tady máme ve smlouvě také příslušná ustanovení, které mají dopady na volný pohyb služeb pracovníků. Máme také směrnici o vysílání pracovníků a e, zejména v loňském roce jsme v květnu přišli se směrnicí pro vysílání pracovníků, tedy komise zkoumá tuto problematiku a pokud budete mít nějaké připomínky, tak na to e, zareagujeme v Evropské smlouvě byly pro to vytvořeny příslušné mechanismy a sledujeme a následují politická opatření. E, ta mobilita je 3,3 pracovníků. E, ti jsou v pohybu v Evropě, to znamená, že pracují v jiném členském státě, e, než je jejich mateřský stát. Není jich tedy příliš mnoho. Mnozí lidé mají zase dojem, že že eh, eh, jejich trh eh, práce je ohrožen, že dojde k zneužití a že cizí zdravotnictví pracovníci představují určité ohrožení a také slýcháme stížnosti členských států, že dochází ke zneužívání sociálních systémů. Jistě musíme se věnovat této otázce a to povede k tomu, že v pracovním programu na druhé pololetí roku 2015 jsme začlenili balíček mobility. Co to znamená? Čeho chceme dosáhnout? Chceme si eh, nejprve utvořit určitý přehled na základě čísel faktů, jaká je situace v Evropě, eh, jaké toky tu zaznamenáváme, kdo se přesunuje kam, jak se také využívá sociálních eh, služeb v členských státech, jaký je odchod eh, mozků, které od opouštějí země, to je také určitá problematika a potom provedeme přeskum Eh, review, jak řekl pan eh, předseda Juncker, přepracování má to být tedy důkladný přeskum, jak se uplatňuje směrnice o vysílání pracovníků, zda je eh, všechno v pořádku, zda řádně funguje. Také se podíváme na to, za členské státy rychle provádějí tuto směrnici o vysílání pracovníků, jak funguje, jak fungují její předpisy, koordinace sociálních systémů, zda tu eventuálně nejsou nějaké nedostatky, které e, možná vedou ke zneužívání. A e, bude možná zapotřebí to či ono zlepšit možná také koordinace e, sociální ochrany by měla doznat určitého zlepšení. Víme, že je to citlivá otázka a tak bychom mohli také otevřít pandořinu schránku, ale e, můžeme se pokusit to zohlednit v tom jednom balíčku. A dále e, kancelář pro přeshraniční zaměstnanost. Uvidíme, zda tady se nám podaří zlepšit mobilitu pro ty, kteří chtějí eh, pracovat v jiných zemích. E, například, když se podíváme na trh práce, tak je to 24 milionů nezaměstnaných v Evropě. To je samozřejmě příliš mnoho. To je nešťastné. E, nemůžeme propadat uspokojetí. E, do určité míry došlo ke zlepšení, ale 24 milionů je příliš mnoho, ale také je tu ještě, jsou tu 2 miliony volných volných pracovních eh, míst, takže eh, to bude možné ještě zlepšit. Tolik na vaši první otázku, dále druhá otázka. My zde musíme změnit způsob myšlení a v tomto ohledu je třeba ještě mnohé učinit. budeme dále eh, eh, vést jednání ohledně vytváření nových eh, kompetencí, nových dovedností, panorama nových dovedností, co budeme potřebovat, jaké dovednosti budeme potřebovat v budoucnosti, jaká budou pracovní místa, jak se bude eh, společnost rozvíjet, měli bychom se přizpůsobovat eh, potřebám a v tomto souladu vzdělávat mladé lidi, abychom jim zajistili takové kompetence, které jim pomohou k pracovnímu místu. V tomto ohledu je jistě eh, nutné ještě mnohé učinit. Ano, k optimismu. Ano, možná jsem ve svém projevu byla příliš optimistická, ale já myslím na ten eh, počet nezaměstnaných, chudých, pět milionů eh, mladých nezaměstnaných, velmi mnoho dlouhodobě nezaměstnaných, ano, tak taková je situace, která samozřejmě není dobrá, ale my se snažíme na základě všech prostředků, které máme něco proti tomu udělat. E, jistě e, některé věci spadají do kompetencí členských států, ale máme e, svou politiku, máme finanční prostředky na stimulaci a pokud někde spatřují nějaké zlepšení, tak je to eh, pro mě záchvěv naděje. My bychom eh, měli eh, být optimisté, že se to dobře rozvíjí. Optimista se nedomnívá, že všechno půjde samo od sebe, ale optimista je takový, který je aktivní a plný nadějí a snaží se něco udělat. A v tomto případě zejména zejména ve prospěch mladých nezaměstnaných. Máme eh, záruku pro mládež, je to iniciativa členských států, eh, mladí lidé, kteří eh, ztratili práci, by do čtyř měsíců eh, měli být eh, zase eh, buď v učení nebo ve škole na praxi, a nebo by měli získat pracovní místo, aby nadále získávali zkušenosti a tak mají větší naději, že získají nové pracovní místo. Přirozeně nemůžeme všechny přiřadit někam do nějakých programů a nakonec pro ně práce nebude. To jistě nestačí, to komise samozřejmě ví a jistě jste to správně pochopili, když šlo o eh, tu doložku flexibility. E, potřebujeme také strukturální reformy, které nás e, přesvědčí o tom, že tu je potenciál růstu a potom budeme mít větší flexibilitu a členským státům dáme více času, aby e, dodrželi své rozpočtové cíle. Ta záruka je financována z prostředku sociálního fondu, z iniciativy pro zaměstnanost mládeže a my samozřejmě učiníme eh, vše pro eh, vysoce kvalitní pracovní místa, která chceme vytvořit. Tady je také opatření v rámci strategie Evropa 2020 ve prospěch zaměstnanosti. Eh, tady máme mnoha opatření, také to bude zohledněno v rámci evropského semestru. K mým úkolům eh, patří eh, také součinnost v evropském eh, semestru a v strategii 20, Evropa 2020 zahrnuje určité projekty zaměstnanosti, růstu, rozvíjení kompetencí spravedlivý přístup, demokratické změny, nejprve pracovní místa a potom růst. V tomto pořadí někdo, kdo, kdo uvažuje čistě ekonomicky a, a, e, a pro nás je nejdůležitějším cílem pracovní příležitosti. Tomu musíme podřídit vše. Můžeme říkat, že můžeme spolupracovat tu či onde a pořád to nestačí. Já se opravdu postarám o to, aby všichni komisaři, nejenom ti, co jsou odpovědní za pracovní příležitosti, eh, to nemohou sami zvládnout, zvládnout nebo eh, pro vzdělávání. Všichni komisaři musí táhnout jsou za jeden vás a my jsme opravdu vysoce motivováni a budeme tyto cíle dále sledovat. Pane profesor i evropský poslanec. To je dobrá kombinace. Já jsem také působila jako poslankyně, ale eh, být profesorem, to je eh, už eh, vyšší laťka a já mám vůči profesorům velký respekt. Dobrý učitel, to je opravdu dar z nebe pro společnost. Já se domnívám, že jsem již vlastně na to z části odpověděla. Co děláme? Že bychom nevystupovali finančně odpovědně, to ne. Jinak bychom se dostali do opravdu komplikované oblasti my potřebujeme i soukromý kapitál, banky, státní prostředky, potřebujeme eh, nutný odpovědný přístup k rozpočtu, potřebuje strukturální reformy, za to jsem také odpovědná, ale e, musíme uvolnit e, také využívání soukromých investic, je třeba e, investovat do nových odvětví, abychom vytvořili další pracovní místa, měli bychom vytvořit také unii kapitálových trhů a víme, že v unii závisíme na prostředcích bank potřebujeme takový kapitálový trh, který by skýtal dostatek eh, možností eh, podnikům a organizacím. Paní Hajen, jak je možné eh, stimulovat členské státy, poskytovat pobídky? Některé členské státy mají již duální systém vzdělávání. Jistě před nedávnem jsem navštívila Berlín a seznámila jsem se se vzdělávacím programem firmy Siemens. A vzdělávání financuje tato firma a e, sociální fond financuje eh, vzdělávání těch těžko vzdělavatelných lidí, takže tady jsou možnosti mnozí mladí lidé, kteří se věnují technické eh, výuce. Více než polovina se může zúčastnit duálního vzdělávání a 85 krátce po dokončení vzdělávání mají už jisté pracovní místo. To je opravdu příkladné. Jistě tady je také možné mnohé zlepšovat. Tady máme také možnosti, aby e, ti mladí dostali pracovní místo, kteří narážejí na různé problémy. Jistě máme tady e, určitý seznam faktorů úspěšnosti, e, jaké jsou faktory úspěšnosti duálního systému vzdělávání, kdy to funguje, kdy ne. Já jsem to nevzala s sebou, ale mohu vám to dát k dispozici. Je to samozřejmě velice zajímavé. Jsou to různé systémy, systémy vzdělávání, ale i systém e, dozoru, pracovní podmínky, zaměstnávání, výsledky vzdělávání. To vše je třeba zohlednit, nejenom e, výsledek pro vzdělávací instituci, ale potřebujeme e, výsledek, e, který má obecnou platnost. Zatím musí stát ekonomika, odbory, celá společnost musí respektovat systém vzdělávání. Je politování hodné, když se mladí lidé rozhodnou pro nějakou technickou formu vzdělávání eh, a musí hledat a stále to eh, nefunguje. Nakonec skončí v odborné přípravě, možná kdyby se hned od samého počátku pro ně rozhodli, proto bychom měli opravdu myslet na jejich budoucí, na jejich štěstí, ne na štěstí jejich rodičů. Je důležité, aby se ve společnosti uplatnili všechny talenty, eh, manuální dovednosti, intelektuální schopnosti. Potřebujeme dovednosti všech a to je třeba eh, podporovat. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi, paní komisařko. Poprosím řečníky, aby opět eh, ho nehovořili příliš dlouho, jinak to nestihneme. Nyní kolegyně Libacká, kolegyně Šojdrová a ještě několik eh, dalších. Prosím, ale zkuste to stihnout vždycky za minutu, děkuji, jinak to nestihneme. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, já jsem tady říká řečnice. Já vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Vy jste ale řekla jednu větu a k té bych vám skutečně chtěla poblahopřát. Vy jste říkala něco o Evropské unii pro praktické dovednosti, protože možnost získávat praktické dovednosti, zvláště v učňovském školství, které je naprosto zásadní pro duální vzdělávání. To je zcela zásadní pro všechny práce. Ale nalézt takovéto učňovské školství, to je skutečně velice obtížné. Tedy to, aby bylo opravdu kvalitní a přínosné. A já na vás se na vás obracím eh, s žádostí o vytvoření jakéhosi evropského informačního bodu, který by zmiňoval, kde je možno jít na praxi do nějakého podniku, protože často je velice obtížné to nalézt. Třeba Siemens tento zvládne, ale to je velká firma. Děkuji také za stručnost. Kolega Nekov. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, nárůst financování práce pro mladé lidi je skutečně chválihodný a již bylo na čase. Na začátku roku 2015, pokud nemáte práci, pokud nemáte odpovídající vzdělání, tak máte tedy skutečně velké obtíže a tomuto problému čelí 5,5 milionu lidí. 5,5 eh, milionu lidí to bylo na začátku roku 2014, nyní těch lidí je 7 milionů. Jak ale můžeme mladé lidi, kteří mají dost času, dost volného času, ale nechtějí se podílet na tom vzdělávání, praxích a tak dále, které jste zmiňovala. Jak můžeme tyto mladé eh, lidi po vzbudit, aby se toho vzdělávání skutečně účastnili, tak abychom neopakovali chyby z minulosti. Je skutečně třeba mít různé sociální iniciativy, které by nabídly mladým lidem možnosti a vyhlídky do budoucnosti. Měli bychom do mladých lidí skutečně investovat, nikoli do podnikání, tak abychom vytvořili silnou budoucnost pro Evropu. Kolegyně Šojdrová. Děkuji. Paní komisařko, já mám velkou radost eh, z vašeho projevu. Mm, musím říct, že úplně mm, přesně naplňujete to, co si představuji, že by na úrovni Evropské komise mělo být řešeno, jakým způsobem by mělo být uchopeno téma zaměstnanosti a vzdělávání. Stejně tak eh, vaše odpovědi. Prioritou je zaměstnanost a na druhém místě teprve růst Chtěla bych reagovat na výzvu kolegy Grama, Gramatikose, který řekl, že bychom se měli zamyslet na teorii. V oblasti vzdělávací politiky je to jasné a členské státy vychází z teorie uh, lidských zdrojů a rovného přístupu. Tam bych tedy neměnila nic. Ale možná je otázka teorie ekonomie, která v tuto chvíli není tématem našeho jednání. Já bych vás chtěla upozornit na jednu zajímavou skutečnost, se kterou se setkáváme a vy jako mm, členka komise máte za úkol plnit cíle do roku 2020, kde je také snižování e, nedokončeného vzdělání u absolventů. A tady bych upozornila, že Česká republika je opakovaně kritizována za segregované vzdělávání, zejména u romských dětí. E, Evropská komise může tuto věc projednávat a vy byste měla vědět, že Česká republika usiluje o inkluzi. Na druhou stranu Česká republika má nejnižší počet neukončeného vzdělání na úrovni Evropské unie. Systém, který máme, je do značné míry segregovaný v tom, že romské děti se soustředí v jistých školách, ale výsledky pro zaměstnanost a ukončené vzdělávání jsou pozitivní. Čili v tomto případě je třeba postupovat citlivě a vnímat to úsilí, které i v této oblasti Česká republika má. Děkuji. Grazie, eh, kolega... Děkuji, kolega Morgano. Prosím opět o dodržení zřečnického času. Ano, určitě, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve paní komisařce poděkovat eh, za velice jasné volby. V první řadě za to, že zdůraznila ten prvotní element, kterým je povzbuzení zaměstnanosti, zvláště u mladých lidí a teprve poté růst. Je jasné, že ty dvě otázky jdou ruku v ruce, ale zároveň je důležité říci, že pokud se v první řadě soustředíme na zaměstnanost, je to již eh, tedy vytyčení určitého směru. Já bych eh, zde chtěl říci, že v Evropě již velice dlouho chybí soukromé investice, a to i od producentů, protože oni investují jinde, investují mimo Evropu, kde je méně kontrol, méně bezpečnostních omezení a ty podmínky, které u nás samozřejmě je velice správné, že vyžadujeme, ale jinde jsou mírnější. A my se musíme podívat, jakým způsobem můžeme investice evropského kapitálu v Evropě podpořit, tak aby ty investice nešly mimo Evropu. Vím, že to je velice zásadní věc, ale myslím si, že by mohla být zdůrazněna i ve vašich sděleních. Za druhé, naprosto souhlasím s vaším zhodnocením odborného vzdělávání a sociálního zařazení což eh, samozřejmě ale předpokládá i uznání určitých typů vzdělání, učňovského vzdělání a tak dále ze strany společnosti. To si myslím, že také nelze podceňovat. Otázka předčasného ukončení ško- školní docházky, celoživotního vzdělávání a tak dále. Zde mám již dlouho pocit, že když se hovoří o těchto věcech, tak eh, se sice o tom hovoří, ale potom se už nic eh, neděje. Trh neustále požaduje ty pracovní síly, ale nic konkrétního se neděje. Vy jste sama hovořila o tom, že my si často nedovedeme ani představit, eh, jaké pracovní pozice si bude vyžadovat budoucnost. V tom s vámi souhlasím. Ale myslím si, že v tomto okamžiku je třeba podpořit i nutnost dobrého obecného vzdělání, které přispívá k tomu, že lidé se potom z toho pracovního trhu tak snadno, že z ní tak snadno nevypadnou. Děkuji za konkrétní dotaz kolega Gledzos, potom kolega Holveny a pak už to uzavřeme. Děkuji, paní předsedkyně. Já, jakožto prostý posluchač, jsem velice obdivoval, co jste říkala, paní komisařko. jako osoba, která studovala různé obory, si kladu otázku, proč nezaměstnanost je stále na tak vysoké úrovni a proč lidé neustále migrují. Já vám nebudu dávat žádné rady. Chci se s vámi podělit pouze o jeden příklad. Já jsem ve své škole vedl diskuse na více než 400 školách a v některých z těchto škol říkali žákům, že až přijde pan Glezos na návštěvu, tak že si mají vyndat náušnice. A já jsem s těmito žáky začal diskutovat a začal jsem jim říkat, že když oni na tu svou situaci zareagují tak, že si do, do ucha na ušnici, tak ehm, že to tedy, ať to dělají, ale ať tím nereagují na tu svou situaci. Kolega Hlveny. Paní komisařko, děkuji. Pokud budeme kulturu interpretovat v širším smyslu, tak se chci zeptat na jednu věc z vašeho portfolia. Ta se týká volného pohybu zaměstnanců. A zdá, že komise zde trošku rezignovala na určitá omezení této mobility. Týká se to především nových členských států a také celé řady mladých lidí, kteří z těchto nových členských států za prací migrují. A zdá se, že pohyb těchto mladých lidí je omezován a stěžován. Hovoříme například o zdravotních pracovnících ze, ve zdravotnictví, kteří často odcházejí ve velkých počtech a dochází kde k, jaké, k jakému si obrácenému dumpingu, kdy členské státy si snaží přilákat zdravotnické pracovníky z těch nových členských států tím, že jim přislíbí vyšší mzdy a v těch nových členských státech to potom ale pro zdravotnictví má velice závažné dopady. Bylo by dobré, aby Junkrova komise zde měla nějakou politickou vizi, abyste v tom jistě příslušná, paní komisařko. Takže by bylo velmi zajímavé, aby se komise zabývala tímto problémem. Děkuji. Ano, těch eh, toho času pro reakce pro paní komisařku už moc není, protože paní komisařka musí poté brzy odejít. Takže poprosím vás ještě jednou o stručnou reakci na ty položené dotazy. Děkuji, ano. Ano, já bych velice ráda eh, tady s vámi dál diskutovala, ale čeká na mě ještě v parlamentu zde jiný výbor. Body pro informaci eh, Mm, takže učební obory, přeshraniční možná. Ano, k tomu máme eh, informační centra a rozvíjeme je. Také máme Evres, máme eh, sítě, kde se zveřejňují mm, tyto možnosti a tedy přeshraniční pracovní místa. Takže kromě Eh, učebních oborů, tak také i eh, do, na síť EURES dáme i mm, pracovní místa, tedy přeshraniční pracovní místa pro ty, kteří mají zájem jet pracovat do jiného státu. Dále, co s těmi mm, mladými lidmi, kteří nechtějí sedět ve školních lavicích a chtějí dělat spíše praktické věci? Možná dobrovolná činnost je jedna alternativa. A to je tedy způsob, jak získat různé zkušenosti, praktické zkušenosti. A možná další řešení je, aby členské státy modernizovaly systém školství a zároveň i dobrý systém sociální ochrany modernizace pro mě to neznamená zbavit eh, tyto lidi práv. Ne, jde o to změnit systémy, aby motivovali mladé lidi, aby něco dělali. Mm, aby, protože když tady nejsou schopni sami sebe motivovat, tak je třeba asi možná, abychom měli nějaké externí motivace. Vždycky budete mít nějakou skupinu lidí, která nebude motivována něco dělat. Takže potom pro takovéto situace, pro takovéto kategorie musíme mít takzvané sociální podniky, třeba aby bylo možné je integrovat, ale máte vždycky nějakou skupinu, kterou z nějakého důvodu nelze úplně integrovat na trh práce, takže tam potom je třeba i tou cestou sociálně podnikání či různých chráněných dílen a podobně. Paní Švejdrová z České republiky ráda zde slyším, jak Česká republika řeší situaci Romů. My jsme všichni pro inkluzivní společnost, a o to se snažíme. Víme, že Romové jsou specifickou skupinou. Ono je vždycky snadné eh, jak si eh, dávat rady a říkat, eh, když Eh, dobře tu situaci člověk nezná, takže ráda slyším, co se děje v České republice. Teď na pana Morgáno. Ano, potřebujeme růst a investice. Ano, potřebujeme i mít to správné klima, prostředí pro investice. O to jde v Junckerově pláně. To znamená vytvořit důvěru a poskytovat určité garance pro investory, ale je to více než toto, je to zároveň investiční palíček. Mm, tady nejde o to jenom tedy e, o těch 315 miliard, e, které třeba, nebo které bychom chtěli použít, získat. Ne. Tady jde o to také e, i prostřednictvím tohoto plánu rušit bariéry, překážky investicím třeba na trhu služeb, tedy aby mohl expandovat třeba Eh, systém digitálních služeb. A potom zde máme další oblasti. Mm, takže některé ty podniky asi mm, nemohou tedy mm, pořád plně konkurovat, protože ty podmínky nejsou rovné a je třeba tedy nastolovat eh, rovnováhu mezi různými odvětvími, ať je to mm, ekologie, průmysl, výroba a tak dále. Potom otázka migrace. Proč máme tolik migrantů? Aha, zapomněl jsem na zdravotnictví. Vím, že lidé mají eh, eh, své základní svobody podle smluv, to znamená eh, uplatnit právo na mobilitu mají, takže i ty sociální systémy je musí v tom sledovat. Jsme přece Evropská unie, to znamená, když někdo chce, tak může pracovat přes hranice. Ano, souhlasím, musíme se věnovat této problematice. Ale mm, problém je, že mm, různé členské státy jsou citlivé na různé věci. Proto potřebujeme nejprve mít po ruce statistiky. A já vždycky, eh, vždycky, když se setkávám s ministry, pro, s ministry práce sociálních věcí, tak na ně apeluji ale že nelze omezovat svobody, svobodu pohybu, vůbec ne. A já jsem eh, vyrostla v Belgii a to se svobodou na trhu práce. Přece nemůžete to pouze omezit na svobodu pohybu zboží. Pokud bychom chtěli zablokovat eh, svobodu pohybu osob, tak musíme zablokovat i svobodu pohybu zboží. Přece to je jeden z pilířů Evropské unie a nemůžeme tento pilíř podkopat tímto ne. Takže tím se budeme eh, zabývat touto situací. Děkuji paní komisařce, děkuji za tento příspěvek. Určitě to všechno bylo velice jasné a děkujeme za tu strategii, kterou jste nastínila. A e, takže signál, který zde jsem e, vyredukovala, je, že e, je třeba se věnovat tématu e, kvalifikací, dovedností, tedy odborných i obecných, i v oblasti kultury, protože to je jediná e, cesta směrem ke inteligentnímu růstu. Takže tomu je třeba, aby se věnoval i ten investiční Junckerův plán abychom i tam začlenili školství, vzdělávání, kulturu. A takže, protože bez těchto i dimenzí Evropa nebude kompletní. Děkuji vám za vaše úsilí a mm, ráda bych, abychom e, mohli s komisí tedy mm, i mm, posléze jednat a dozvědět se tedy, jak tedy bude se realizovat tato nová e, filozofie, abychom protože samozřejmě bez lidí není růst. To je třeba si uvědomit. Kolegové, zdá se mi, že to bylo velice zajímavé a ve světle eh, slyšení dnes odpoledne ve tři hodiny, tak teď bych eh, přešla k důležité zprávě, kterou eh, předkládá kolegyně Kristina Libačka sledování provádění boloňského procesu. A e, na poslední ministerské konferenci o e, evropském prostoru vyššího vzdělávání v Bukarešti v roce 2012, tak e, na to právě má navázat v květnu následující schůze v Jerevanu v Armenii. Takže Určitě vidíte, že tato téma, toto téma a práčky je velice důležité téma a velice stručně tedy ve krátké době byla mm, eh, schopná vytvořit velice zajímavou zprávu díky spolupráci stínových zpravodajů a samozřejmě jak jsem řekla, my jako parlament eh, musíme tedy se eh, tímto tématem zabývat ještě před konferencí a e, harmonogram, na tom jsme se již domluvili, ten je velice těsný. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy, jak jsem již řekla, zítra 27. 12 hodin a budeme hlasovat 24. března. Já vím, že mm, to je velice e, e, těsný termín, ale to je jediný způsob, jak tedy předložit tuto zprávu. A hned dám slovo paní kolegyně Libačka. Prosím. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Já vám velice děkuji, pani předsedkyně. Budu pokračovat stejným způsobem, jak jste tuto zprávu uvedla. Já bych chtěla opravdu velice upřímně poděkovat všem, kteří se zúčastnili na této eh, práci, zejména děkuji stínovým zpravodajům a děkuji za jednotlivé příspěvky, které ukázaly, že ta spolupráce byla velice užitečná a také děkuji všem orgánům, které se zapojily do boloňského procesu, zejména studentům, studentům v EU a také bych chtěla vyjádřit svou vděčnost Evropské komisi. Spolupráce s ní byla opravdu cená. Dále bych chtěla poděkovat všem členským státům za jejich příspěvky a připomínky. A já mám samozřejmě početní omezení eh, pro vypracování eh, svého stanoviska, takže se mi nepodařilo všechny vaše návrhy do toho zapracovat. Já jsem sama předložila 20 pozměňovacích eh, návrhů, abychom řešili ty otázky, s nimiž jste přišli, dámy a pánové, a mnohé pozměňovací návrhy návrhy jsou společné, takže eh, pokud eh, máte pocit, že to nebylo dostatečně zapracováno, spojte se s mou kanceláří. Eh, má zpráva má dvě části, část hodnotící a také oblast, kde jsou identifikovány potřeby dalšího zlepšování. A myslím, že je opravdu pozitivní, že během 15 letého trvání boloňského procesu se nám podařilo podařilo eh, zlepšit mobilitu, uznávání, eh, posilování akademických struktur. A to si zaslouží pochvalu, ale jsou tu ještě některé oblasti, eh, kterým se musíme věnovat boloňský eh, proces eh, čelí dalším eh, výzvám, protože se tu objevují nové skutečnosti. Klíčem procesu je provádění reform. Všichni s tím souhlasili, také vytvoření evropského prostoru pro vysoké školství, vzdělávání a realizace zásady stola nahoru, aby tu nebyly žádné administrativní překážky. Musíme své úsilí mnohem více zaměřit, než eh, jak tomu bylo doposud, na vlastní výuku. Já se domnívám, že potřebujeme úplně jiné paradigma vysokého vzdělávání a e, dbát na to, co učíme lidi. Musíme si položit jinou otázku, co se lidé mají naučit. A ještě další otázka, které musíme věnovat mnohem větší pozornost. Uh, soustředěnou pozornost a to je problém uznávání eh, a eh, uz, ukončeného vzdělání i těch kreditů ze zahraničí, uznávání eh, formálního i neformálního vzdělávání. To se týká studentů, ale nejenom studentů. Mohli bychom na pomoci vytvořit evropskou sféru nebo prostor celoživotního vzdělávání a ještě další oblast, která si vyžádá mnohem větší pozornost, se týká dvou třetin zemí, které tvoří součást Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a to rozhodování o eh, rekvalifikaci. Eh, je to o samostatné rozhodování autonomních vysokoškolských institucí, ale tyto instituce eh, to je dobré, že jsou samostatné, ale měly by eh, nést všechny kompetence a dále učňovské školství a odborná příprava. A my jsme o tom eh, hovořili podrobně během této diskuze. Mnohé země zjistily, že jejich klíčovou prioritou je vysokoškolské vzdělávání a jeho kvalita, zachování jeho kvality. Je to důležité nejenom pro uznávání období studia ve eh, vlastní zemi, ale pro implementování ECT, ECTS Evropského systému přenosu a akumulace kreditů. A dále tu jsou problémy v oblasti přístupu ke vzdělávání, zejména vysokoškolskému vzdělávání, administrativní překážky, některé skupiny nejsou dostatečně eh, reprezentovány, jsou to znevýhodněné skupiny, dále mobilita a internacionalizace to jsou klíčové oblasti boloňského procesu, které musíme posílit. Je třeba eh, neposilovat jenom interdisciplinární přístup, ale i mezinárodní studie o zavádění nových technologií. A eh, digitalizace potřebujeme do boloňského procesu eh, zapojit nové digitalizované procesy. vzdělávání představuje předávání znalostí a, dovedností, kompetencí studentům. To je pravda, ale e, není možné e, e, ztrácet ze zřetele celkový vývoj lidí. Vysokoškolské vzdělávání je také třeba spojit s výzkumem na straně jedné a na straně druhé mezi výzkumem, výzkumem, vzděláváním a průmyslem. Je důležité, aby tyto oblasti spolu hovořily a spolupracovaly a v důsledku toho je třeba, aby Bloňský eh, proces posílil eh, roli Erasmus Plus a také Horizontu 2020. A závěrem bych se chtěla zmínit o otázce financování. Je naprosto jasné, že musíme sledovat otázku financování. Tím eh, se zabývá i Junckerův eh, plán. Musíme také sledovat účinnost, účinnost vynakládání eh, těchto prostředků a hledání nových zdrojů. Dovolte, abych vám ještě jednou velice poděkovala za skvělou spolupráci, které se mi dostalo. Děkuji. No, Děkujeme mnohokrát, to je skutečně velice důležitá zpráva. Já dám nyní slovo třem kolegům, kteří se přihlásili do diskuze. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce Libatské za velice dobře napsanou zprávu. Já jsem plně přesvědčen o tom, že tam panovala dobrá spolupráce se všemi stínovými zpravodaji a že tato spolupráce napomůže k dobrému závěrečnému výsledku té zprávy o boloňském procesu. My jsme zde již měli několik dobrých zpráv k tomuto tématu, například pana Berlingera před třemi lety. Ale od té doby se v rámci broňského procesu stala spousta věcí a proto je třeba mít další zprávu a doufejme ještě lepší a aktuálnější. Boloňský proces zahrnuje 47 zemí, Radu Evropy, Evropskou komisi, asociaci, student, asociace studentů, sociální partnery a celou řadu dalších aktérů. Proces byl zahájen v zásadě před 17 lety, kdy někteří, řekl bych, vizionáři byli schopni celý ten proces spustit. A to bylo velice důležité. Za více než desetiletí jsme odvedli obrovský kus práce technicky, prošli jsme třemi cykly a zavedli jsme celou řadu mechanismů, které umožňují evropským univerzitám eh, vytvoření akademického prostoru, který, kde lze eh, nyní to vzdělávání srovnávat. Máme evropský pas, pro znalosti a dovednosti, máme způsoby monitorování výsledků, evropský kvalifikační rámec, který je třeba ještě na národní úrovni aplikovat. A všechny tyto mechanismy tedy již fungují, ale není to ještě vše. Také kurikula se zbližují a jsou stále více srovnatelná, pokud jde o obsah, dosáhli jsme toho snad ještě více než u těch technických otázek. K otázce uznávání diplomů a formálního vzdělávání. Zde si myslím, že by ještě akademický svět toho měl udělat více, například eh, u vyšších škol a univerzit byly zmíněny systémy praxí nebo vzdělávání velkých nadnárodních společností, jako je McDonald nebo Siemens. A tam to často to vzdělávání není odpovídajícím způsobem uznáváno. Náš evropský systém je často příliš uzavřen vůči společnosti a uh, podnikatelskému sektoru. A my zde máme 5 milionů mladých nezaměstnaných lidí, ale na druhé straně 3 miliony nezaplněných pracovních pozic a neexistuje zde odpovídající kompatibilita mezi těmi prázdnými místy a těmi uchazeči o práci. Měli bychom se zaměřit právě na STEM, to znamená vědy, techniku, inženýrství a matematiku a právě tato oblast by měla být více zatraktivněna pro mladé lidi. Náš podnikatelský sektor totiž potřebuje odborníky v těchto oblastech. Zároveň ale třeba zaručit dobrou spolupráci mezi podniky a univerzitami, jinak toho nedosáhneme. Já mám někdy pocit, že evropské univerzity jsou příliš regulovány na státní úrovni, možná dokonce si je stát jaksi privatizuje, protože státy je často zakládají. Ale tento typ univerzit eh, je již na sklonku své existence. Nyní přichází čas pro mnohem otevřenější univerzity, kam bude směřovat eh, mnohem rozrůzněnější eh, rozumějnější finanční zdroje, vše bude mnohem více propojeno na globální úrovni, propojeno se světem společností a podniků, a proto je třeba, aby univerzity byly skutečně nezávislé a autonomní, aby se sami mohly rozhodovat, aniž eh, do toho bude příliš zasahovat eh, stát a jeho byrokracie. Domnívám se, že zpráva paní Libacké představuje přidanou hodnotu a doufám, že bude mít pozitivní dopad na další rozvoj boloňského procesu. Děkuji. Děkuji. Kolega Mauro Prosím, držte se dvou minut. Já vím, že ta debata je velice důležitá, ale toho času prostě nemáme na zbyt. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit hovořit eh, stručně. Chtěl bych poděkovat paní eh, zpravodajce a dalším zúčastněným za tuto zprávu o bolemském procesu skutečně ta spolupráce na našich zasedáních, na tom textu a pozměňovacích návrzích byla výborná. Eh, zpráva výboru pro kulturu je tedy aktuální. A to je v podstatě se týká nejdůležitějšího reformního procesu vyššího vzdělávání v Evropské unii. Je to naprosto klíčové téma pro nás, pro všechny, jakožto evropské občany a zástupce těchto samotných občanů, protože vzdělávání je tím nejdůležitějším nástrojem pro intelektuální, duchovní a profesionální rozvoj budoucích generací. Boloňská reforma změnila tvář vyššího vzdělávání v Evropě díky zapojení institucí, profesorů, studentů i institucí samotných. Struktura vysokoškolského vzdělávání je nyní kompatibilnější a srovnatelnější a studenti mají možnost využívat širší vzdělávací příležitosti, jsou stále mobilnější díky například vzájemnému uznávání. Nicméně, jak ta zpráva ukazuje, musíme ještě odvést spoustu práce, abychom konsolidovali a podpořili další cíle to znamená poskytovat kvalitní vzdělávání všem, zlepšit zaměstnavatelnost studentů a zlepšit mobilitu, která eh, je důležitá zvláště v oblasti učňovského školství. Ten, tato zpráva a její pozměňovací eh, návrhy se soustředila především na uznávání eh, titulů, na podporu standardů, kvality a jejich srovnatelnost a také na podporu větší transparentnosti prostřednictvím Evropského kvalifikačního rámce. Velice důležitá je zde mobilita a internacionalizace. To je velice důležité, zvláště pro boj proti nezaměstnanosti. Myslím si, že boloňský proces od společné deklarace v roce 1999 byl tím hlavním impulzem pro budování eh, společného akademického evropského prostoru. Ukázalo se, že je to skutečnou nezbytností, ale také jedinečnou příležitostí pro podporu těch hodnot, které všichni sdílíme. Děkuji. Nyní kolega Maragal. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit v katalánštině. Chtěl bych poděkovat eh, v katalánštině tedy studenty, kteří jsou zde přítomni. Chtěl bych eh, zmínit eh, to, co se tedy význam té reformy pro ekonomické zařazení studentů. Měli jsme eh, den mobilizace, ve kterém se hovořilo také o, o tom, že boloňský proces alespoň v naší země celou řadu cílů nesplnil. Samozřejmě navzdory celé eh, řadě přínosných dopadů, které měl. Proto je třeba tento proces revidovat a je třeba dosáhnout rovnováhy mezi kontinuitou těch základních eh, principů, ale tím, aby zároveň dosáhl skutečného eh, lepšího přínosu a o tom bychom měli hovořit také v květnu na té konferenci v Jerevanu. Důležité je zaměřit se také na ekonomické zdroje, které má akademický svět k dispozici. Měli bychom se snažit o vyrovnání určitých nerovnovách mezi jednotlivými systémy, Musíme se snažit více přiblížit těm skutečným cílům procesu, který před 15 lety začal. To znamená vytvořit eh, svobodný, náročný a kreativní systém, který by umožňoval také propojení s celou společností. Je třeba dosáhnout této nové rovnováhy a já bych zde chtěl eh, zdůraznit, že již při vypracování této zprávy jsme se na celé řadě věcí shodli. Chtěl bych velice ocenit eh, schopnost dialogu paní zpravodajky Libacké, a to nejen s, se stínovými zpravodaji, ale také se zástupci univerzit. My jsme pracovali na balíčku pozměňovacích návrhů a doufám, že se tedy nakonec na té zprávě shodneme. Ještě bych chtěl zmínit několik kritérií, která by podle mého názoru měla charakterizovat boloňský proces v budoucnosti. Myslíme si, že protagonistou musí být nikoli vlády, ale samotné univerzity. Je třeba respektovat autonomii univerzit. Dále je třeba skutečně univerzity propojit nějakou eh, sítí, tak aby měly společné cíle je třeba vybudovat základní indikátory, se kterými budou všichni souhlasit, tak abychom mohli vše náležitě srovnávat a případně provádět nápravu. A za čtvrté musíme skutečně hodnotit výsledky, nikoli pouze jaksi předběžně vše formálně hodnotit. To znamená, chceme méně administrativy. A už se blížím ke konci, ještě na závěr. Máme zde ekonomickou eh, krizi, která celý ten proces vážně narušila a my se skutečně musíme snažit, aby ty jednotlivé systémy byly konvergentní a aby byly srovnatelné, protože jinak boloňský proces nebude mít úspěch. E e Kolegové, prosím, respektujte eh, čas, protože jinak se to nepodaří, kolega Klecos. Vzdělávání není obchodním zbožím, vzdělávání představuje svaté právo a vzdělávání musí být dostupné pro každého občana, ať je bohatý nebo chudý, nezávisle na tom, zda představuje nějakou náboženskou menšinu nebo přísluší k jiné menšině. To musí být naším hlavním eh, cílem a to také musíme zajistit. To je jedna stránka věci. A za druhé potřebujeme zajistit volný přístup pro každého, pro každého studenta, aby mohl studovat, co chce. A tady jsou určitá omezení. A to má sloužit jenom potřebám trhu a ne tomu svatému právu na vzdělávání a také tomu, co stále opakujeme, celoživotní vzdělávání. Taková je realita. Nyní k Řecku. Již měsíc máme novou eh, vládu lid tak vzal svůj osud do vlastních rukou a my bychom si přáli mít vaši podporu v tomto ohledu i pro vzdělávání. Thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na kolegy eh, a zmínit eh, Eh, vysokou míru spolupráce a snaha tedy naslouchat. Samozřejmě to vyznívá se to zprávy. Možná, a tady děkuji za to, to tady zpravodajce, ale samozřejmě eh, eh, ale úředníci z komise řekli tuhle něco podle mě zajímavého a to je, že Eh, eh, protože když je zase příliš velký eh, konsensus, tak to také není dobré, prostě, že je nebe modré a tráva je zelená, takže to nestačí. By bychom měli jít za rámec této zprávy a zjevný rozpor mezi autonomií univerzit, suverenitou státu a trans- přenositelností a tak dále, to je třísměrná kontradikce a to se tady neřeší vůbec, ani mm, se to nebere v potaz v této fáze, v této zprávě. Já si myslím, že tudíž, ale zpráva dobře zdůrazňuje, spíše ne kvantitu, ale kvalitu do budoucna, autonomie. To je také klíčová koncepce, velice správně. Potom Erasmus+, to také mm, byl evropský program, který podpořili i ti z nás, kteří jsou nejvíc euroskeptičtí. A nakonec eh, paní Libacka tam zmiňuje program Horizont 2020. Eh, to je strašně důležité. A ještě, mm, ale tady máme mm, velké obavy, eh, protože tam může dojít k některým spekulativním investicím, je to takové jak jaksi vágní a takže já, paní předsedkyně, tedy musím respektovat eh, dvě minuty, i když bych ještě toho měl více na srdci. Děkuji. Děkuji za tento čas, který jste respektoval kolega Box. Thank you. I will be brief. Je Box budu stručná. Box skoro. A kolega ezt a nagyon jó ö, széles körű jelentést. Nagyon fontosnak tartom a 12-es, 13-as és a 14-es pontját ennek a... Já bych chtěla poděkovat paní Libačka a body 12 podle mě a body 13 jsou velice důležité a já bych ráda sama k tomu předložila pár pozměňovacích návrhů, protože musíme zdůraznit, že boloňský proces a včetně těch neevropských zemí, které se připojily k tomuto procesu, že to je něco, co musíme monitorovat a musíme monitorovat, aby i tyto země plnily pravidla boloňského procesu. To je podle vaší vlastní zkušenosti, protože eh, řada diplomů třeba není uznávána. Na Ukrajině jsou případy, že i eh, profesoři, kteří vystudovali na Sorboně, tam nemohou vyučovat musí tedy dojít k nostrifikaci. A já třeba jsem eh, vystudovala, mám doktorát, PhD z Budapešti a musela jsem eh, disertační práci opět udělat ještě v Kijevě, takže protože Kievské orgány chtěli um, tedy eh, samozřejmě vždycky si mm, chtěli mít pod kontrolou ty kvalifikace získané jinde. Takže je třeba vytvořit jednotný eh, prostor vzdělávání, ale také, aby i neevropské státy tato pravidla respektovaly. To je důležité. děkuji kolegyně Sojdrová také bude dostane slovo, ale eh, prosím, máme ještě dvě eh, další zprávy, takže stručně. být také velmi stručná. Také děkuji za předložení zprávy. Já myslím, že boloňský proces, tak jak zpráva konstatuje, tak plní ty své cíle, což je zvyšování prostupnosti, uznávání diplomu, i když souhlasím s připomínkou kolegyně Bočko, že je potřeba v této věci ještě dále pracovat. A třetí cíl, to je zlepšování zlepšování kvality výsledků a zlepšování kvality výsledků vysokoškolského vzdělávání se měří velmi obtížně, je to zaměstnatelnost a jsou to výsledky výzkumu. A právě zaměstnatelnost absolventů, to by mělo být něco, co bychom možná mohli ještě ve zprávě zdůraznit, i když je to tam uvedeno. Další připomínka je k tomu univerzity nebyly nejsou a nebudou tím lídrem boloňského procesu protože boloňský proces je nástroj vzdělávací politiky a to je odpovědnost členských států evropské unie. je to evropská unie tedy i náš parlament který musí tlačit na zlepšování tohoto procesu. reaguji jenom tím na to že já nečekám a nespoléhám se na univerzity které ovšem musí být do toho procesu intenzivně zahrnuty a jedině ve spolupráci s nimi se ten proces bude dařit vyjádřit. Děkuji. Grazie. Kolega Kostner? Koster? Ano, dobře. A nyní má slovo kolega Koster. Ano, děkuji. Chtěl bych se připojit k poděkování paní zpravodajce, ale chtěl bych ještě eh, rozvést eh, myšlenku možná z pohledu vysokoškolského učitele a zaměřit se na to podstatné. Musíme dbát na to, abychom v celém boloňském procesu nestráceli ze zřetele ty nejdůležitější pilíře, a to je zásada eh, svobody eh, výzkumu a výuky. Vidím to určité nebezpečí, že právě díky boloňského procesu zaznamenáváme eh, vývoj takový, že se že je odkázán výzkum zejména na soukromé prostředky. Vzdaluje se univerzitám a já se obávám o svobodu výzkumu. A e, nemůžeme zbavit státy jejich odpovědnosti. Musí e, dávat k dispozici peníze na výzkum. A dále e, svoboda výuky. K tomu nepatří jenom svoboda vyučujících, aby mohli uskutečňovat určitou nabídku na vysokých školách školách, ale k tomu patří i svoboda učení se a musíme dát pozor, aby boloňský proces eh, nevedl eh, k školskému procesu, který povede k tomu, že participativní učení, které je zapotřebí stále více v naší komplexní společnosti, nebude podporováno příliš málo. Musíme dbát na to, že svoboda výuky eh, znamená i svobodu učení se. A chtěl bych eh, zdůraznit ještě jednou otázku eh, oborů. Nemůžeme se zaměřovat jenom na technická přírodní vědy, protože v současnosti eh, je společnost znejštěna, znejistěná, vznikají tu určité obavy. Společenské vědy mohou eh, podstatnou měrou přispět k tomu, aby se rozvíjely nové představy o tom, jak má vypadat eh, budoucnost společnosti a také vyhodnocení tohoto procesu může vést k podpoře takového procesu, eh, kdy se eh, eh, podpoří i schopnost uvažovat těch studujících. To, to povede k procesu. Děkuji. Jako poslední má slovo kolega Morgano. Děkuji. Já se chci připojit ke slovům díku za tuto práci a jenom bych chtěl doplnit eh, určité věci. Strategická hodnota boloňského procesu, já myslím, že to je jasná věc eh, a to neznamená, že bychom nevzali do úvahy i to stanovisko, mm, mm, na kterém se pracuje a e, je třeba i se zmínit o mezinárodním kontextu, který vznikl v posledním desetiletí, což znamená nové výzvy, ekonomická krize, demografické změny, vnitřní problémy Unie, mm, e, e, teroristické útoky. Celý tento rámec samozřejmě nemůžeme pouze vidět Eh, vzdělávání bez těchto kontextů. Dále i další věc je úplně jasná, to i eh, a to je politický aspekt, je třeba zapojit eh, národní vlády, evropské instituce a další aktéry celého systému, tak abychom provedli nezbytné kroky směrem k úplné svobodě pohybu uvnitř EU. Zřejmě to je problém, eh, který se týká tedy i eh, toho porovnávání eh, vzdělávacích systémů a jejich ekvivalence, takže je třeba, aby zde i existovaly ty evropské sítě. A takže v tomto je třeba vytvořit dnes kroky vpřed, udělat kroky vpřed. Děkuji. Nevím, zda komise by chtěla stručně se vyjádřit, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím vám pomoci tím, že budu velice stručný. A rád bych také i já poděkoval paní Libačka za návrh zprávy, která přesně poukazuje na ty oblasti, kterými je třeba se zabývat v kontextu přípravy ministerského zasedání, implementace, realizace především, ano, jak řekl tady jeden kolega, dělat, toho, dělat to lépe a e, kvalita před, před kvantitou je důležitá. Ale také bychom měli i se postavit novým výzvám, které vznikly od začátku boloňského procesu, především dopady ekonomické krize, potom potřeba zvýšit zaměstnatelnost e, našich e, absolventů, o tom jste hovořili s paní komisařkou, potom musíme i to vzdělávání uspůsobit novým typům studentů, v situacích vysokého školství například a třeba podporovat i univerzity, vysoké školy, aby mohly rozvíjet digitální nástroje vzdělávání. A je třeba i řešit širší problémy společnosti, které vznikly za posledních 10 či 15 let. To znamená skombinovat, propojit vzdělávání a výzkum, to znamená jít za rámec pouhých potřeb trhu. Já určitě zajistím, že mm, mm, to, co parlament eh, chce a mm, přeje si, že to eh, vezmeme do úvahy v rámci příprav konference v Jerevanu. Určitě, já myslím, že tady na těchto aspektech všech eh, mezi námi panuje široký konsensus. Děkuji, děkuji za příspěvek a nyní paní Libacka chce slovo ještě. Paní předsedkyně, bardzo děkuji raz ještě všem. Děkuji paní předsedkyně, ještě jednou chci poděkovat eh, všem, kteří se eh, zde vyjádřili dnes. A určitě vaše připomínky vezmu v potaz. Spolupráce mezi námi vždycky byla dobrá, takže já doufám, že to budeme moci považovat za naše společné dílo. Souhlasím s většinou, co zde zaznělo a, a k některým tématům bych se ráda vrátila. Problém financování. Prosím, nezapomínejte, že když byla přijata Lisabonská strategie a přijatko, přijata koncepce tzv. znalostní ekonomiky, tak tam eh, byl závazek, že 3% se věnují právě na výzkum a rozvoj. Takže my eh, tady eh, nemůžeme od toho upustit. Máme zde třeba program Horizon, Horizont, který vyčlenuje prostředky na toto humanitní vědy. Zde bych chtěla, aby se kolega podíval na to do detailu, ano, to vezmou do úvahy, takže nepůjde, nejde pouze o vědy, přírodní vědy a technologie, ne. Tak já, ví, já skutečně si cením významu humanitních věd, společenských věd a já e, jsem v Polsku působila mnoho let právě v této sféře. Potom další otázka paní Šojdrové. Já s vámi souhlasím když hovoříme o zaměstnatelnosti, tak mm, vysoké školy, univerzity e, samozřejmě zodpovídají za to, že e, učí správně ty dovednosti, ale nemohou být odpovědné za e, vytváření těchto dovedností. Ty dovednosti vzej, vždycky vzejdou z ekonomiky, z potřeb. Takže děkuji, děkuji ještě jednou a budu se snažit, aby tato zpráva byla naším společným cílem. Děkuji, děkuji. Děkuji Kristýně. Připomínám, že mm, zítra 27. ve 12 hodin to je termín pro pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 24. Nyní přejdeme eh, k dalšímu. Je to stanovisko. Je to stanovisko o, ke zprávě výboru Jury, mm, kolegyně Reda a toto stanovisko zpracovává kolegyně Adinolfi a týká se to určitých aspektů autorského práva. Výbor Jury bude hlasovat v Dubnu, jak jsem řekla, a takže my musíme uspůsobit náš harmonogram tak, aby naše stanovisko uh, mohlo být odhlasováno 24. března. Takže, jak víte, termín pro pozměňovací návrhy je opět zítra ve 12 hodin, takže prosím kolegyně Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že my jsme pro jednotný digitální trh, který je mezi těmi deseti prioritními body Junkrovy komise. Jsme pro volný pohyb eh, zboží a služeb a pro ochranu tvůrců. Jsme ale také přesvědčeni o tom, že musíme kulturu chránit a musíme také podporovat základní práva, jako je právo na vyjádření, svoboda myšlení a další. A musíme chránit to, co obsahuje listina základních práv. Příslušná směrnice je již zastaralá. To neříkám já, to říká, to říká komise sama. Zabývala se tímto problémem v září roku 2012 v Lisabonu. A paní komisařka Cruz eh, tehdy chtěla, abychom se znovu zamysleli nad otázkou copyrightu autorských práv v tom zcela novém prostředí, protože ta stávající směrnice v podstatě byla vypracována na základě eh, situace z roku 98, kdy Marku Zuckerbergovi bylo 14 let, eh, YouTube ještě neexistoval a hudbu jsme poslouchali na páskách celý ten právní kontext se také e, změnil. Evropská unie nyní má 28 e, členů a my zde máme 28 legislativ různých, takže jak můžeme vlastně čekat, že budeme konkurenceschopní s jinými zeměmi, například s americkými platformami? Proto je třeba otázku autorských práv e, řešit. A máme zde i komentář z preambule této směrnice, která hovoří o vybudování vnitřního trhu a vytvoření systému, který eh, zaručí, že nebude docházet k narušování hospodářské soutěže, že je třeba harmonizovat legislativu členských států v oblasti autorských práv a příbuzných práv, protože jedině tak je možno stanovených cílů směrnice dosáhnout. Dále se zde Dále se hovoří o různých výzkumných centrech, například eh, jedno takovéto centrum existuje v Amsterdamu a tam se také hovoří o nezbytnosti eh, rozvíjet eh, tuto legislativu. Je to tam třeba jaksi prořezat, proklestit tu nepřehlednou legislativu. Dále existují údaje o tom, že v současnosti tato legislativa obsahuje celou řadu eh, nejasností, mezer, týká se to tedy té směrnice Infosok. Ve světle toho všeho je naprosto zřejmé, že směrnici Infosoc je třeba přepracovat, abychom více chránili tvůrce jak z velkých, tak z malých zemí. To vše ve světle technologických změn a s cílem, abychom plně realizovali jednotný digitální trh, který by se blížil více potřebám spotřebitelů. Eh, hnutí Cinque Stelle se snaží bránit zvláště ty nejslabší občany. Chceme se zabývat právě i tématy spojenými s autorskými právy. A my jsme se tedy s touto problematikou eh, seznámili. Zjistili jsme například, že lobbysté eh, vynakládají velký tlak na poslance a poslanci poté vlastně neplní svou úlohu zástupců společnosti. To v zásadě ovlivňuje nezávislost našich rozhodnutí a ohrožuje to naši schopnost chránit veřejný evropský zájem a ty nejzranitelnější osoby. To jsou všichni evropští občané, ale především to jsou také běžní tvůrci, skladatelé a tak dále. A proto jsem eh, tedy připravila tuto zprávu. Dnes bych, nyní bych ji velice ráda stručně prošla. Bod jedna této zprávy Myslím si, že je naprosto nezbytné definovat veřejnou doménu a stanovit jasná práva platnosti respektive trvání autorských práv. Členské státy by poté měly mít povinnost eh, nevydávat legislativu, která se bude od harmonizované legislativy lišit. Protože to, že zde nemáme harmonizovanou legislativu, to umožňuje, že členské státy se často odchylují od té stanovené délky autorského práva. A v podstatě tím zabraňují tomu, aby se zásada veřejné domény upevnila. dám příklad. Eh, tím je například eh, Malý princ. Hovořím také o příbuzných právech, právech s autorským, to znamená práva vydavatelských společností, eh, filmařů. To s tím, že také souvisí, to také není harmonizováno. Dále je zde článek 2.3 směrnice, který je také třeba revidovat. Tam se hovoří o komunikaci s veřejností a o právu na reprodukci. Eh, s ohledem na nedávnou judikaturu Evropského soudního dvora je jasné, že došlo k, digitálním, k vývoji digitálních technologií a pokud jde o komunikaci s veřejností, tam o tom se hovoří v článku 3 směrnice Infosoc, šíření chráněného díla musí probíhat specifickými technickými prostředky, odlišnými od těch, které byly použity dříve, anebo musí být zacílena na nové publikum, tedy odlišným od toho původního publika. Za třetí, chceme legislativním způsobem vyjasnit to, co již Evropský soudní dvůr stanovil v oblasti linking a bending. Revize směrnice by měla explicitně vyloučit tyto dva prostředky. Mělo by to spadat pod eh, komunikaci s veřejností, a nemělo by to být tedy spojeno s těmi obecnými povinnostmi, o kterých hovoří článek 3 směrnice. Pokud jde o vending, Evropský soudní dvůr zde připomněl to, co již bylo rozhodnuto u takzvaného linking. Zde jde tedy o různé typy odlišností, které platí pro tento konkrétní postup. A soud zde uzavřel, že umístění chráněného díla na webové stránky prostřednictvím této speciální techniky bendingu nelze označit jako komunikaci s veřejnosti, protože to dané dílo není předáváno nové veřejnosti a není ani umístěváno vlastně odlišným způsobem. Paní předsedkyně, přerušuje. My jsme všichni četli to stanovisko, je třeba pouze zdůraznit ty hlavní body. Není zde bohužel prostor popisovat eh, celé to stanovisko. Prosím tedy pouze o zdůraznění těch hlavních bodů, protože si myslím, že všichni jsme s tím, eh, s tou zprávou seznámeni, všichni kolegové ji jistě četli. A času bohužel nemáme na zbyt. Řečnice pokračuje. Ano, zde je ale celá řada aspektů, které se v tom stanovisku vůbec eh, neobjevilo, protože v, té, v tom stanovisku je pouze 1500 znaků, takže je tam skutečně velice málo prostoru. Bod eh, čtyři. Reprodukce chráněného díla, tedy díla chráněného autorským právem. To je třeba také aktualizovat, protože stávající vývoj digitálních technologií, které v současnosti využívají různých distribučních kanálů, to tedy také je nyní již zcela odlišné a je třeba to vše standardizovat. Ten koncept reprodukce vlastně byl vypracován eh, v analogové době a v současnosti vše již probíhá zcela jinak. Bod 5. My nenavrhujeme vytvoření nových výjimek a omezení. Chceme, aby naopak to vše v rámci Evropské unie bylo povinně vyžadováno. To znamená všechny výjimky a omezení, zvláště ty, které umožňují vědecký e, výzkum, rozvoj knihoven i digitálních a tak dále, to vše musí všechny členské státy povinně aplikovat. Tak toto tedy chceme protože jakási fakultativnost eh, zde měla řadu negativních dopadů, protože zde nebyly jednotné podmínky, vše tedy vyústilo ve velice roztříštěnou situaci a také v diskriminaci. Já to tedy zkrátím, jak mi, mě paní předsedkyně požádala a řeknu tedy na závěr, že jde o koncepty, které jsme nevymysleli my sami, ale hovoří se o tom i na půdě OSN. Evropská komise také jasně řekla, že je třeba ty rozdíly v přístupu omezit protože vytvářejí diskriminaci. Bod 6. Myslím si, že je třeba zavést zde určitá pravidla de minimis, tak abychom mohli řešit nové jevy, které v souvislosti s velkým rozvojem digitálních technologií určitě v budoucnosti nastanou. Týká se to právě výkladu různých výjimek a toho, že je třeba zaručit nediskriminaci a ochranu různých základních práv, práva na svobodné vyjadřování. Je tedy eh, třeba postupovat podle toho, co již v samotné směrnici stojí v bodě 5.5 a pokud jde o kulturní práva, hovoří se o tomto právě i na půdě OSN. Bod 7. Kompenzace. Opět eh, zde ta pravidla vycházejí z analogového kontextu. Je třeba vše aktualizovat a revidovat. Máme zde i zprávu Vitorino z ledna roku 2013. Podle té bychom měli postupovat protože zde je velice důležitá také transparentnost. Pro občany je velice důležité, aby eh, věděli, vlastně kolik peněz, když si něco koupí, nějaký třeba CD disk, kolik eh, peněz z toho jde skutečně těm autorům. Bod 8. Když se blížím ke konci, to je poslední bod, je třeba revidovat zásady zodpovědnosti zprostředkovatelů, především ve světle komunika, komunitární judikatury, zvláště je třeba určité překážky podle článku 8, respektive tyto překážky nesmí v žádném případě narušovat svobody občanů a pokud eh, tyto překážky jsou přijaty, musí o nich rozhodovat soudy, nikoli nějaké další správní orgány. Důležité tedy je, aby nebyli znevýhodněni zprostředkovatelé v členských státech Evropské unie. A také je třeba zaměřit se zde na klienty poskytovatelů. Já tedy uzavřu svůj příspěvek. Děkuji za pozornost a doufám, že vše přispěje občanům a nikoli pouze lobbystům. Ano, i já v toto doufám a doufám, že dospějeme k rovnováze mezi těmi právy, o kterých se hovoří, tedy právem kulturních tvůrců a právy, které má veřejnost, protože samozřejmě tvůrci také musí mít právo na odměnu, což je součástí listiny základních svobod. Ještě se hlásí dva členové. Navíc jich bohužel nemáme čas. Takže kolega Kester a kolega Žulo. A ještě tedy třetí kolega a potom tuto debatu již budeme muset uzavřít. Kolegyně Trypel? Dobře. Prosím tedy ale, abyste hovořili stručně. Kolega Raymond ještě za zelené. Jinak to nestihneme. Takže kolegové Raymond a Trippel. Oba? A tím končíme. Ja, vielen Dank, Frau Adinolfi, für ano, děkuji za tuto zprávu i vysvětlení ke zprávě. Mnohé jsem lépe pochopil ale rád bych se zmínil o základních bodech, na které se musíme zaměřit. Já působím také v výboru eh, jury a to by mě zajímalo, jaká je eh, diskuze eh, ve vašem, v našem výboru pro kulturu a jak je to tedy s autorskými právy. A chtěl bych říci, že jakožto členové tohoto výboru musíme se snažit dosáhnout obvyvážený poměr mezi tvůrčími pracovníky, zprostředkovateli, uživateli a zejména kulturními tvůrci. Při reformě autorských práv musíme dbát na to, aby eh, reforma těchto práv nebyla jenom z pohledy uživatele tedy z hlediska domělé svobody přístupu uživatele, ale měli bychom dbát i na to, aby v digitalizovaném světě i e, tvůrčí pracovníci, zdroj e, veškeré kultury obdržel správnou odměnu a to je tedy e, ta důležitá otázka, ke které budeme muset přihlížet při další diskuzi. A jakožto výbor pro kulturu kulturu bychom ji měli tedy zdůrazňovat. Reforma autorského práva musí také přispět k tomu, aby se ta obecná nejistota uživatelů, když používají nabídky na internetu, se podařilo odstranit. To je také důležitý aspekt a proto je důležité, abychom Eh, dosáhli takového spojenectví kulturních tvůrců a uživatelů. A to je velká výzva v souvislosti s reformou autorských práv. Je to opravdu velká výzva. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega Žulo. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Jenom mám tři poznámky. Eh, ne k té dlouhému, ne k dlouhému příspěvku kolegyně, ale k textu stanoviska. Zaprvé k tomu textu jako takovému. Já se tady divím a zdeklidňuji trošku, že flagrantně tady chybí eh, umělci a tvůrci, eh, nefigurují v tomto textu, ale v podstatě ta novela autorských práv se týká především jich, autorů a tvůrců. Druhá poznámka správní mechanismus, o kterém se hovoří ve stanovisku, to se e, blíží tomu americkému systému. To je právní řád, který je úplně cizí právnímu systému evropskému. A já myslím, že asi to by bylo na úkor spotřebitelů i tvůrců. Ten mechanismus fair use, jak se tomu říká v Americe, takže, takže e, tady tady potom e, v případě, zdali to bylo legální nebo nelegální užití, tak to se řeší pouze před soudy, jinak ne. A za třetí, v rámci eh, revize těch eh, eh, nepovinných výjimek ve smyslu směrnice z roku 2001 je třeba, aby členské státy měly jaksi manevrací prostor ve smyslu svých tradic a tak dále, takže ty, ta revize těch výjimek musí vycházet z potřeb, z důkazů, z podkladů jasných a je třeba respektovat procedury. A takže Samozřejmě přece nám vše, všem leží na srdci chránit tvorbu, kulturní roz, různorodost v Evropě a já doufám, že pozměňovací návrhy umožní nastolit větší rovnováhu a spravedlivost do tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji, kolega Grasověský, prosím. No, já děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat za stanovisko, ale musím říci, že tady já souhlasím s kritickými názory, které jsme slyšeli na adresu role umělců a tvůrců Já myslím, že bychom tady měli se k tomu postavit eh, konkrétněji a specifikovat, kdo, jak má vypadat ten veřejný přístup k tvůrčím dílům a eh, udělat rozdíl mezi komerčním a nekomerčním užitím. To jsou dvě odlišné věci, které třeba jasně definovat. Je třeba i eh, definovat jasně výjimku, pro, která se bude týkat užívání děl pro účely vzdělávání. Takže dát něco k dispozici pro komerční účely a nekomerční účely, to je přece úplně odlišná věc. Tudíž já myslím, že to by tady mělo být v tom stanovisku také uvedeno a k tomu lze tedy asi předložit pozměňovací návrh. No, tvůrčí sektor, tedy kreativní sektor v Polsku určitě aspoň, tak eh, je velice kritický, pokud jde o teritorialitu autorských práv, poněvadž samozřejmě můžeme zvažovat eh, určitou reformu tohoto principu teritoriality, ale prozatím to funguje docela dobře a dobře toto chrání národní kulturní dědictví. Já souhlasím s řadou bodů zpravodajky, to znamená s naší přístup ke kultuře a tak dále, ale zároveň je třeba si do úvahy i ty věci, které jsem zmínil já. Děkuji. A nyní kolega Raymond a potom kolegyně Trupel. A tím skončíme. Děkuji. Děkuji, mohu být stručný. Já si myslím, že je to v zásadě vyvážená zpráva a tím, že byla ta délka omezená, tu ještě něco chybí, ale to lze doplnit formou pozměňovacích návrhů. Náš výbor není zodpovědný jenom za autorská práva, ale i práva veřejnosti, eh, protože společnost konzumuje, čte, poslouchá a podobně. A v budoucnu se eh, bude směšovat, bude splývat jasná hranice tvůrců a příjemců a my bychom měli tedy posílit práva obou skupin publika i tvůrců. A to jsme intenzivně eh, zastávali, tuto myšlenku. Uh, Děkuji kolegyně Trup. Budu velice stručná, když hovoříme o harmonizaci autorského práva a práv příbuzných, tak bychom měli začít vysokou mírou ochrany. Eh, samozřejmě s tím, že tam budou výjimky, limitace a ty musí být opodstatněné, ale na druhé straně musíme si do úvahy, že musí existovat i spravedlivá odměna pro autory ve všech případech, kdy to je patřičné a muzea, archivy, knihovny, známe ten jev, který funguje tedy out of commerce, to je to nekomerční, takže bychom měli eh, dát tuto možnost eh, i přístupu online a měli bychom více zdůraznit, eh, že je třeba zlepšit smluvní pozici autorů vůči zprostředkovatelům. Děkuji. Komise chce něco doplnit? Ne. Takže já bych řekla, že já myslím, že určitě eh, mm, dostaneme zajímavé pozměňovací návrhy a eh, takže eh, cílem našeho výboru má být chránit autory a jejich odměnu protože i oni přispívají přece evropské ekonomice, konkurenceschopnosti a dávají pracovní místa. Eh, takže to není z druhořadého. A proto eh, samozřejmě s tím, že musíme i respektovat mm, právo na přístup veřejnosti. Zde máme eh, tři, tedy subjekty, autory, veřejnost, ale potom také ty, kteří jsou uprostřed, zprostředkovatele, podnikatele. Ano, takže mm, i mm, v posledních letech se tato scéna hodně změnila, takže eh, máme zde různé ty eh, internetové giganty, kteří nejsou z Evropy často a často i eh, tedy porušují autorská práva. Já to tady říkám jasně, ale to eh, není zde můj úkol, protože my všichni se snažíme obohatit toto a nastolit dobrou rovnováhu s tím, že je třeba, abychom tam především prosadili specifické kompetence našeho výboru. To znamená, ta, to stanovisko musí navázat specificky na naše kompetence. Já chci poděkovat zpravodajce a všem kolegům, kteří si vzali slovo. A teď máme ještě poslední bod k diskuzi, což je bod 9. Ano, to je e, TTIP. Kolegyně Trupel je zpravodajkou k tomuto e, důležitému tématu a jde o tedy e, jednání o transatlantickém partnerství v obchodu a v investicích a samozřejmě zde e, my vydáme stanovisko e, Eh, tak abychom tedy podpořili to, co parlament několikrát opakoval, i komise, i rada, to znamená z vyjednávání TTIP je eh, vyloučena kultura, tedy tento sektor je vyloučen, ale eh, my i naším úkolem tedy ale je se k tomu také vyjádřit, takže já si myslím, že to je správné. 9. březen termín pro návrhy, hlasování 16. Eh, dubna a ve výboru, v příslušném výboru 6. Eh, května. Takže ale hned dám slovo kolegyni Triple. Thank you, Chia. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já se domnívám, že je to v našem politickém zájmu, abychom zajistili eh, přesnou formulaci příslušnému výboru INTA, co bychom chtěli, aby se zde zohlednilo z hlediska kultury eh, a ráda bych začala úmluvou UNESCO o kulturní rozmanitosti. Bylo jasné, že Evropská unie kladla velký důraz na tuto úmluvu, podpořila ji a chce ji dodržovat. A v této úmluvě je jasně vyjádřeno, že kultura a audiovizuální služby mají dvojí charakter. Je to eh, komerční zboží, ale ne vždy také eh, vytvářejí identitu, přenášejí názory a proto se domnívám, že je naprosto zásadní, aby v našem stanovisku bylo jasně vyjádřeno, že chceme mít jasný a závazný odkaz na úmluvu UNESCO. Navrhuji, abychom e, zajistili, že bude zohledněna e, dohoda Gads. tato e, úmluva UNESCO o kulturní rozmanitosti na podporu audiovizuálních služeb i v budoucnosti, aby to bylo technologicky neutrální. Je absolutně nutné, abychom měli takovouto úpravu v měnícím se světě a musíme zdůraznit, že si přejeme mít tuto možnost podpory a regulace. Nechtěli bychom, aby se přistupovali k audiovizuálním službám jako k digitálním produktům. USA nepodpořili tuto úmluvu UNESCO o kulturní rozmanitosti. USA má mnohem větší eh, zájem na tom, aby se hovořilo o digitálních produktech jako komerčním zboží, ale my se domníváme, že audiovizuální služby mají tento dvojí charakter a proto bychom zde chtěli mít zmínku o podpoře a regulaci. Potom nechceme, eh, aby kulturní služby eh, nebyly dotčeny tou dohodou TTIP, eh, aby byl spochybňován systém fixních No, K tomu bychom se měli naprosto jasně vyjádřit a také zajistit eh, přijmout nějakou takovou obecnou doložku, že potřebujeme podporovat všechny doplňkové služby, které jsou financovány z veřejných prostředků a zajistit, že nevznikne nekalá eh, eh, hospodářská soutěž, protože ty soukromé musí splňovat stejné požadavky jako ty národní služby. Dále bychom měli vytvořit takzvaný pozitivní seznam. Budeme definovat, co bychom e, Eh, nabídly k liberalizaci. Tady je mnohem více možností než s negativním seznamem Eh, protože nový vývoj eh, tam nebývá eh, zmíněn. Pozitivní seznam nám dává mnohem větší manevrovací prostor u takovýchto služeb. A co se týče ISDS, já se domnívám, že máme dobře rozvinutý právní systém jak v EU, tak v USA, takže podle mého názoru, podle názoru naší frakce, tento nástroj nepotřebujeme řešení sporů a to jsem dnes chtěla říci. Děkuji, těším se na vaše připomínky a návrhy. Děkujeme za jasnost a stručnost. Prosím dalšího kolegu. Ano, děkuji. Já k tomu nemám co dodat. Já si myslím, že návrh zprávy je skvělý a vzhledem k nedostatku času je to z mé strany vše. Je, eh, kolega Morgan. Děkuji, to bylo skutečně rychlé. Kolega Morgano. Ano, to bylo velice lapidární vyjádření, paní kolegyně. Pokud jde o mne, já chci v první řadě poděkovat paní kolegyně Trupel za výbornou práci na tom návrhu. Myslím si, že nezávisle na politickém přístupu našich skupin a umístění vím, že je třeba držet, že je třeba zde brát v potaz malé a střední podniky. A myslím si, že z politického pohledu by zde žádné problémy být neměly. Chci také připomenout úmluvu OSN z roku 2005 a také to, že dotace kultuře a vzdělávání v Evropské unii byly vždy předmětem obchodních dohod, ale nikdy se to nerozšířilo například eh, na oblast uchovávání kulturních děl, knihovny, archívy a podobně. Kolegyně Trippel specifikovala velice přesně určité cíle a hovořila také o obecné doložce, která by v rámci TTIPu měla hovořit o doložce GATS a úmluvě OSN. V uplynulých dnech bylo rovněž zorganizováno setkání s ředitelem příslušného generálního ředitelství a mně se tedy zdá, že zde existují určité pochybnosti ze zařazení těch dvou doložek z právního pohledu. Myslím si, že by bylo dobré mít zde nějaké právní vyjádření. V první řadě je ale třeba zaručit, aby se v rámci T-typu nezmiňovaly kulturní a audiovizuální služby, digitální oblast a vzdělávání. Myslím si, že problém by neměl být naopak s tím, abychom sem znovu navrhli obecnou doložku, která by se týkala poskytování vzdělávacích služeb, a to ze stejných důvodů, o kterých již hovořila kolegyně Trypel. Dále, pokud jde o další dvě otázky, které byly nadneseny, zda je vhodnější či méně vhodné mít zde pozitivní či v uvozovkách negativní seznam. Já osobně zde nemám vyhraněnou pozici, prostě nevím. Chtěl bych pouze říci, že pokud bychom měli pouze pozitivní seznam, tak jak tomu bylo například před pěti roky, tak poté by pod tu dohodu nespadal třeba televizní streaming. Je třeba to zvážit, je třeba brát eh, v potaz budoucí vývoj. Může dojít k různým změnám v budoucnosti. Proto by bylo dobré, aby komise k tomu něco řekla, tak abychom se společně na ten problém podívali a dospěli k nějakému výsledku. A pak je zde ještě jeden ožehavý bod, eh, který se netýká pouze na našeho kulturního výboru, ale je to horizontální aspekt, který se týká celé té dohody. A možná bychom tam mohli mít eh, určité obecné podmínky a důležité by bylo mít určité záruky. Já bych zde mohl vypočítat ty záruky, bohužel to z časových důvodů nestihnu, ale já jakožto sínový zpravodaj za skupinu socialistů v zásadě mohu podpořit ty základní myšlenky paní zpravodajky. Máte ještě někdo nějaké doplňující žádosti? Pan Köster. Köster, pan Köster, Nikl Feraja Adinolfi a ještě jeden kolega. Takže to jsou, jste všichni, už nikdo nechce hovořit. Minutu máte každý. Po minutě vás přeruším. Paní Triple předložila velice dobrou zprávu, která obsahuje podstatné body a ty bychom měli podpořit možná tři věci, o kterých bychom mohli přemýšlet. Za prvé otázka spolupráce při regulaci, do jaké míry to skýtá nebezpečí pro kulturu a vzdělávání v Evropě a za druhé nemusíme také více zdůrazňovat, že eh, máme kontinentální evropské Eh, autorské právo vůči americkému pojmu copyright při vyjednávání a za třetí musíme dbát na to, že se TTIP, eh, s TTIP nemá otevřít eh, brána pro to, že se ze státních prostředků budou financovat veřejné stanice. Možná obecnou připomínku. Já jsem eh, ráda, že to probíhá stejně jako v jiných výborech, že nejprve dostanou slovo stínový zpravodajové eh, za politické skupiny. Myslím, že by to bylo přínosné já bych chtěla velice srdečně poděkovat eh, Helze Triple za skvělý návrh zprávy. Souhlasíme ve většině bodů, zejména eh, které se týkají eh, výjimek pro kulturní sektor, audiovizuální, mediální služby, ale zejména audiovizuální služby nemají do tohoto rámce spadat. Měla bych několik doplňujících návrhů, ale ještě mám jeden bod bod, kdy naše frakce s tím nemůže úplně souhlasit a to je obecné odmítání z eh, eh, mírčích řízení v případě sporů. Musíme dbát na to, aby to byl dobrý, vyvážený, transparentní systém, eh, který je součástí mnoha smluv mezi státy Evropské unie a dalšími. Snad je třeba požadovat eh, více transparentnosti, ale já bych eh, se nikdy nebránila přepracování tohoto systému, ale eh, to odmítání bych nepodpořila. Byla bych ráda, kdyby tato doložka ve zprávě nebyla, protože eh, na tomto místě máme jenom specifickou kulturní složku, takže tady je obecné vyjádření k tomu řízení sporu. Myslím, že pro kulturu by to byl jasnější signál, kdybychom zůstali u negativního seznamu za předpokladu eh, to, co eh, na řekl již zástupce eh, komise, že nový vývoj nebude součástí dohody eh, TTIP, pokud budou nové věci, budou muset být začleněny, nejprve prodiskutováno a to je, myslím, jasný signál, když budeme mít jasně definováno, co eh, eh, vylučujeme, negativní seznam, aby to bylo jasné. To jsou oba rozdíly, ale jinak velice vítám návrh tohoto stanoviska a myslím, že můžeme vyslat silný signál. Děkuji, kolegyně. Adinolfi a poté ještě dva stínoví zpravodajové. Kolega Krasnodemsky, ano, takže kolega Krasnodemsky. V té zprávě mně chybí jedna věc. A to jsou politické aspekty ty typu. tedy pozitivní aspekty TTIPu. Například eh, přístup k americké kultuře, to za komunismu pro nás byl dar z nebes. Tehdy to pro nás eh, znamenalo svobodu. Takže možná aspoň jednu pozitivní větu bychom tam mohli dát. Že tedy se usnadní z Evropy přístup k americkému kulturnímu dědictví. A samozřejmě, že i evropští, obča- eh, evropští Turci budou mít snažší přístup na americký trh. To za prvé. Za druhé, souhlasím s tím, že je třeba mít zde výjimku pro audiovizuální sektor, ale některé termíny by možná mohly být použity přesněji. Například, co znamenají služby s kulturní složkou? services with cultural component. A poté souhlasím s předřečníky v tom, že zde máme už eh, dlouhou řadu bilaterálních dohod a že v zásadě já bych eh, nebyl pro určité zjednodušení těch postupů na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji kolegyně Adinolfi. Děkuji. Já si myslím, že nelze podceňovat určité nebezpečí, kterému se zde vyskyt, vystavujeme. Například eh, ty kulturní služby, tu definici je třeba vyjasnit. Podle mne audiovizuální služby jsou kulturními službami. Myslím si, že to, co zdůraznila paní Trupel, je naprosto to zásadní, ale verba volant, takže my se musíme skutečně podívat na to, co stojí v těch dohodách písemně a teprve pak můžeme hodnotit, ta kultura zvláště těch menších zemí je ohrožena či nikoli. Prosím. Tak ano. Děkuji. Já bych také velice ráda dostala slovo. a nejprve ho udělila stínovým zpravodajům. Budu stručná, myslíme si, že toto stanovisko je velice vyvážené, jasně ve prospěch ISDS, ale co se týče také eh, požadavku mít eh, pozitivní seznam s výjimkami. Až na jednu věc, my bychom si přáli větší vypovídací schopnost, protože všichni slyšíme, že audiovizuální prostředky mají být z toho vyloučeny. Hovoří se o jedním eh, dvojím charakteru, ale víme, že v USA mimo obchodní smlouvy eh, jsou eh, audiovizuální služby vlastně zbožím a proto bychom ještě předložili pozměňovací návrhy, aby tento bod byl trochu průraznější. Děkuji. Paní Trypel, prosím vás o závěrečné slovo. Omlouvám se ještě komise. Komise, chcete něco dodat? Chcete komentovat? Prosím. Stručně, prosím. Ano, děkuji. Velice stručně, protože nemáte čas, já vím. Já bych chtěl zmínit tři aspekty. Prvním byl odkaz na úmluvu UNESCO. My jsme zde již dříve řekli, že někdo, kdo nepodepsal úmluvu UNESCO, například tedy právě Spojené státy, že pro něj je obtížné odkazovat na tuto úmluvu. Samozřejmě je možné odkazovat na ty zásady, principy té úmluvy, například třeba kulturní různorodost, to je něco, co má i, co je cílem tedy Evropské unie, je to v mandátu. Potom dotace kulturnímu sektoru. My jsme, myslím, v minulosti již vysvětlovali, že otázka dotací není začleněná normálně do obchodních dohod ani evropských, ani amerických, pokud jde o služby a investice. Co to znamená? Znamená to, že pokud členské státy chtějí i nadále poskytovat eh, dotace pro kulturní činnosti na základě určitých kritérií, například eh, chtějí eh, dotovat eh, například některé poskytovatele třeba jazykového vzdělávání, tak nebo neevropským poskytovatelům, tak to mohou dělat. Ty ty toto nemění, protože dotace nejsou součástí té kapitoly o službách a dotacích. A třetí bod, který byl zmíněn, ten se týkal služeb s kulturní složkou. Jak víte, my máme s takto širokou definicí poměrně značný problém, protože v dohodě GATS byla celá řada výjimek, například pro knihovny, muzea, archívy, ale některé členské státy se také zavázaly, pokud jde třeba o zakládání hudebních či divadelních skupin. A tyto závazky, tyto povinnosti, které některé členské státy v rámci GATS učinily, z právního pohledu nelze rozvázat nějakými bilaterálními obchodními smlouvami. Takže my musíme přihlédnout k tomu, že v minulosti jsme řadu kulturních odvětví chránili Některé členské státy zde prostě mají již závazky v rámci dohody GATS. Děkuji kolegyně Trupel. Děkuji kolegům za příspěvky do diskuse a my budeme dále pracovat na pozměňovacích návrzích. Děkuji za tento závěr paní zpravodajce. Já se omlouvám, vím, že náš pořad jednání byl velice plný. Museli jsme to ale shodnout, protože zde budeme mít eh, odpoledne to slyšení a také některé výbory si posunuli lhůty dopředu a proto jsme se museli k určitým bodům vyjádřit. A nyní budou mít setkání koordinátoři, takže prosím, vy, kdo se nebudete účastnit, eh, opusťte laskavě sál